Wo gehen Sie denn Yes. Oh, he's, oh ah, sorry, I haven't seen it. Okay, okay. Dear colleagues, good morning. Milí kolegové, začneme jednat. Můžeme přijmout návrh pořadu jednání? Děkuji vám. Přecházíme rovnou k bodu 3 na pořadu jednání. Eh, oznámení předsedy až později, ano? Takže přístup k informacím proti, boj, proti praní špinavých peněz ze strany daňových orgánů projednáváme pozměňovací návrhy. Zpravodaje Maruel, Maurel, Emanuel eh, Morel. Bylo předloženo 52 pozměňovacích návrhů a zpravodaj předložil tři kompromisní návrhy a dostává slovo. Prosím, pan Morel. Děkuji, pane předsedo. Je třeba uznat, že Evropský parlament v tomto období zažil probuzení aktivity, zažili jsme výbory tak tak, tak zva a Panama Papers a celou řadu zajímavých návrhů od Evropské komise, takže když nastane tlak veřejného mínění, tak evropské instituce naslouchají návrhům a v tomto eh, nepříjemném období nejen pro Evropu, tedy finanční transparentnost je klíčovým bodem, který je před námi, zejména proto, že lidé jsou pobouřeni stále se prohlubujícími nerovnostmi a vyvolává to legitimní nespokojenost. A tato výzva pro demokracii, která je rovnost před zákonem a před daněmi, vyžaduje významnou spolupráci. A to my zde skromně navrhujeme a zapadá to do řady směrnic, které jdou tímto směrem. Velmi rád konstatuji, že existuje koncenzus, pokud jde o sdílení informací o boji proti praní špinavých peněz a terorismu a se stínovými ze všech skupin, kterým děkuji za jejich připravenost, navrhuji, abychom učinili tyto informace bezpečnější a také chceme přispět důvěryhodnému boji proti podvodným mechanismům a to je automatická výměna informací. Tedy současný návrh je vyvážený díky změnám, zejména díky stínovým zpravodajům, což nám umožnilo, aby komise byla zapojena do vyšetřování. A vznikla tu drobná diskuse bez snaze o realismus, protože automatická výměna vyžaduje, aby daňové úřady se připravily a měly dostatečné prostředky. Tak jsme navrhli, aby členské státy měly až do příští zimy, aby vytvořili mínky pro tuto novou směrnici. A to je práce, která jde správným směrem a reaguje na požadavek eh, fiskální rovnosti, který se stále silněji ozývá v Evropě, ale i jinde. Thank you. Děkuji vám. Teď má slovo eh, pan van den Kandeláre, stínový zpravodaj za EPP. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dobré ráno všem. Budu stručný. Jenom bych řekl, že chci poděkovat eh, zpravodaji za efektivní a rychlou práci. chceme mít jaksi pevnější přístup k daním, jednak jde o kontrolu a výměnu informací, zejména v kontextu legislativy proti praní špinavých peněz. Ty silné synergie, které zde máme, je potřeba reflektovat. A proto si myslím, že naší prioritou zde by mělo být přijmout návrh komise s určitými drobnými změnami, ale souhlasím také s tím, že informace o tom vlastnictví podniku musí být k dispozici všem úřadům i přeshraničně. Je potřeba vyměňovat si informace mezi orgány a i mezi komisí. Děkuji. Pirko Ruohonen Lerner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu zpravodaji za velice hladký vyjednávací proces a za dobře strukturované kompromisní pozměňovací návrhy. Podle mého názoru Evropská unie teď vytváří řádný rámec pro transparentní a efektivní spolupráci mezi daňovými orgány, což je účelem celého cvičení. Eh, doufejme, že návrh komise eh, je správný, jde správným směrem. Jedna věc, která je problematická, je přístup daňových orgánů k informacím, ohledně eh, praní špinavých peněz a proto je potřeba tyto, tuto praxi na evropské úrovni harmonizovat. Prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů chci eh, zdůraznit nutnost, aby jednotlivé jurisdikce vyšetřovaly informace, které dostanou bez ohledu na to, jaké jsou jejich zdroje. Kromě toho bych ráda, aby členské státy měly povinnost notifikovat komisi, pakliže z nějakého důvodu, ať už z jakéhokoliv, nejsou schopny takové šetření provést na základě informací, které obdrželi. To by totiž zabránilo eh, daňovým orgánům členským eh, států, jak si od věci odhlížet, aniž by cokoliv dělali. Jsem rovněž přesvědčená, že informace o praní špinavých peněz by měly spadat do automatické výměny informací. Děkuji. Děkujeme vám. Nils Torvalds. Děkuji vám, pane předsedo a děkuji srdečně také panu zpravodaji. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout lepšího výsledku, ale zároveň se stále obávám, že v tom necháváme stále hodně mezer. Myslím si, že takovouto legislativu jsme měli mít už v roce 2003. když vstoupila v platnost směrnice o bankách. Protože eh, to vedlo k eh, té celé aféře konem Panama Papers. Podíváte-li se na Financial Task Force a jejich úkoly, podíváte-li se na jejich webovou stránku, tak vidíte, že letos mluvili hlavně o Severní Koreji, což asi ale není nejzásadnější součást tohoto problému. Podíváte-li se třeba na kasína, tak eh, je dobrá šance, že třeba 60% jejich obratu je ze zdrojů, o kterých nikdo nic neví. Jeden z důvodů, proč tato mezera vznikla, je to, že existuje právo být zapomenut, což se v kasínech přesně aplikuje. Takže to je legislativa, která je vlastně kontraproduktivní. Rovněž víme, že principy due diligence eh, musí podlehat standardům, jaké potřebujeme, ale v tomto případě se snažíme věci zlepšit a doufejme, že na této cestě budeme do budoucna do budoucna pokračovat, budeme potřebovat daleko tvrdší nástroje, abychom všechny tyto mezery odstranili. Děkuji. Děkuji vám. Pan Běgaš tady není. Eh, takže malý Scott Kejtou. Eh, děkuji vám, pane předsedo. I já chci poděkovat Manuelovi za skvěle odvedenou práci na toto téma. Navrhovaná legislativa je naprosto zásadní k tomu, aby daňové orgány měly informace pro boj s daňovými podvody. Z tohoto důvodu si myslíme, že parlament by měl využít eh, tuto příležitost a podtrhnout témata, která mohou dále tuto legislativu zlepšit a obecně mohou zlepšit celý ten rámec, v rámci kterého daňové orgány pracují. Proto podporujeme dvě hlavní témata, která jsou součástí kompromisu zpravodaje. Jednak jsme pro automatickou výměnu informací, Eh, mezi daňovými orgány, což bude zejména prospěšné pro boj s přeshraničními daňovými podvody. A za druhé jsme také proto, aby komise měla k těmto informacím přístup. Ráda bych rovněž upozornila na naše pozměňovací návrhy, které podle nás najdou podporu ostatních frakcí. Návrhy 35 a 42 zahrnují návrh, že by daňové orgány měly možnost vést šetření pod záštitu jaksi domácího daňového orgánu a získávat dodatečné informace, pakliže Eh, je do toho, za, eh, do toho zapadá jaksi daňový poplatník eh, u, té, da, u toho daňového orgánu, který žádá o informace. To by bylo podle nás velice účinné, jakožto administrativní spolupráce, kterou bychom měli mezi daňovými orgány navazovat. V návrhu 49 navrhujeme rozšířit rozsah hm, informací, ke kterým by daňové orgány měly přístup. By zahrnovalo další druhy informací, podle směrnice eh, AMLD, například eh, informace due diligence a hodnocení rizik. To může být také velice užitečné pro detekci daňových podvodů. Nakonec eh, rovněž vás prosím, abyste zvážili podporu našeho návrhu 15, který byl navržen na základě doporučení odborníků, kteří se specificky zabývají ustanoveními této směrnice v kontextu svých profesních, eh, své profesní činnosti. Tento návrh obecně zmiňuje několik existujících mezer, které se aktuálně používají pro obcházení automatické výměny informací a podle nás je důležité využít tuto příležitost k tomu, abychom na tyto problémy upozornili, za tím účelem, že by se zahájila debata a možná by se některé ty slabiny stávající směrnice odstranily. Děkuji. Děkuji. Marko Zanny tu asi není. Tak, pan Harek Jatondo. Děkuji, pane předsedo. Já také bych se chtěl připojit k tomu, co říkal pan Emanuel Morel o této zprávě. Myslím si, že je to příležitost pokročit s politikou boje proti daňovým únikům. A samozřejmě se domnívám, že je důležitá ta dohoda, k níž jsme dospěli. Já ji logicky tedy přijímám a podporuji. Jenom jsem chtěl upozornit na pozměňovací návrh, který jsem předložil spolu s kolegou Juanem Fernandezem číslo 51. Ten se týká vlastně pasivních subjektů výměny informací. Myslím si, že je třeba mít na paměti, že ta směrnice, kterou schvalujeme, říká pouze, že výměna informací mezi daňovými úřady se týká držitelů účtů eh, a informací tedy o nich eh, daňovým zprávám. Ale dámy a pánové, připomínám, že směrnice proti praní špinavých peněz, která již v Evropské unii platí, říká, že ty subjekty tohoto daňového vyšetřování eh, jsou mnohem širší skupinou. Konkrétně včera komisařka Jourová byla na výrobu eh, výboru pro Mm, Panama Papers odpovídala na otázky poslanců a všichni požadovali větší náročnost, vyšší požadavky ve směrnici proti praní špinavých peněz. Ta směrnice proti praní špinavých peněz říká, že vyšetřování se týká nejen držitelů účtů, ale také úvěrových institucí, finančních institucí, eh, právních, eh, právnických osob, advokátů, notářů, prostě eh, všechny, kteří se nějak zapojí do těch finančních pohybů, jsou to, můžou být i realitní makléři, správci různých fondů, eh, svěřenských fondů a podobně. To znamená, že je tady eh, mnohem větší počet subjektů, kterých se ale tato směrnice nedotýká. A já si myslím, že my, pane předsedo, vzhledem k tomu, že máme jenom stanovisko, připomínám, že ráda, rada už schválila eh, svůj názor, tak myslím si, že můžeme ve tom stanovisku vyjádřit svůj názor. A já si myslím, že by nebylo špatné, kdybychom jako parlament v tom stanovisku požadovali, aby se ta výměna informací netýkala jenom držitelů účtu, ale všech aktérů eh, to těch eh, finančních pohybů. To myslím, že tady chybí a měli bychom to říci a já tedy ponechám svůj pozměňovací návrh a budu doufat, že ho parlament schválí. Děkuji. No Děkuji, další žádosti o slovo nejsou. A přece jenom, pan Zanny. Děkuji, e, jen na chviličku omlouvám se za pozdní příchod, jenom jsem chtěl okomentovat tuto zprávu, když dovolíte, chtěl bych poděkovat zejména zpravodaji. Myslím si, že odvedl skvělou práci. A to jak z hlediska toho, že složil ty kompromisy, tak z hlediska toho skutečného kontextu. Myslím si, že toto je krok správným směrem za transparentností a je to krok vpřed eh, v boji proti praní špinavých peněz. Je to pozitivní krok a doufejme, že zítřejší hlasování to potvrdí, protože obsah této zprávy je skutečně velice, velice důležitý a zlepšuje stávající situaci. Děkuji. Děkuji vám. Takže nejsou-li další žádosti o slovo, tak má slovo zpravodaj. Děkuji, budu velmi stručný ve skutečnosti. E, konstatujeme, je to správné, určitou jednomyslnost mezi námi. Rozumím panu Zanimu, že jde o malý krok. Já netvrdím, že děláme revoluci v evropské fiskalitě jednou zprávou z vlastní iniciativy ale malými kručky se nám možná podaří udělat větší skok. A to nás čekají evropští voliči, takže eh, jsem velmi vnímavý vůči argumentům eh, kolegy eh, Juregy Atonda. A bod, který zmínil, je důležitý a věřím, že zítra budeme hlasovat co možná největší, největší většinou. A bychom byli skutečně na špičce boje za fiskální spravedlnost. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Hlasování bude zítra. Ano. A můžeme přejít k dalšímu bodu. Ale zpravodaje tady nevidím. Takže si dáme pět minut přestávku a budeme čekat na zpravodajky, zpravodajku, která tu měla být v půl desáté. Takže přestávka na pět minut. So we start now our point for the agenda. Takže zahájíme bod 4 na pořadu jednání, výroční zpráva o bankovní unii za rok 2016. Zpravodajko je Danuta Hybner. Danuto, máte slovo. Děkuji, milí kolegové. Já jsem se rozhodla spojit otázky podle pilíře bankovní unie, do kterého patří. A měla jsem za to že to bude logická struktura a proto jsem eh, dohled pojištění vkladů a řešení krizových situací a zařadil jsem je do oddělených částí. A otázka eh, fiskální pojistky jsem také zařadila jinam. A to je věc, která by měla být ve zprávě řešena kvůli svému významu. A zejména v této situaci a tato otázka také patří do jiné právní oblasti a je důležité toto řešit odděleně. Takže si vzpomenete, že v oblasti eh, mezivládní dohody o jednotném fondu pro řešení krizových situací jsme otázku finanč- fiskální pojistky také měli a úvěrové linky a nástroje pro půjčky zde byly také uvedeny. A už od září 2014 to tam bylo uvedeno, takže rozumím, že do, do budoucnosti ta finanční pojistka, fiskální pojistka tam bude také zařazena. A zřejmě to také projde určitou mezivládní dohodou, takže si myslím, že bychom se toho měli držet protože minimálně pro další roky to nebude patřit do běžného legislativního postupu. Pokud jde o dohled, tak jsem si myslela, že otázka nesplacených půjček si zaslouží eh, výraznou pozornost parlamentu, protože potřebujeme výrazné kroky, jak co se týče eh, posílení insolvenčního rámce v členských státech, ale také se musíme zabývat vážně tím, jak podpořit růst, abychom měli méně nesplácených půjček, které se přestanou splácet. A druhá věc, která je důležitá z hlediska dohledu, je otázka dokončení Bazileje 3, ať tomu budeme říkat jakkoliv, a také do jaké míry mm, má být závazná, mm, mají být závazné mezinárodní eh, pokyny v tomto směru. A v mém návrhu to je také uvedeno a osobně jsem přesvědčená, že bychom se měli snažit o vytvoření obecných rovných podmínek a to, co se děje na mezinárodní úrovni, by mělo být eh, sledováno, následováno a já, tuto zásadu bychom měli držet. A pokud jde o mezinárodní pravidla, která mohou být eh, případně nevhodná pro naše potřeby, tak to řešení je snažit se je ovlivnit, když se tvoří, když se chystají na mezinárodní úrovni a nesnažit se potom vlastně se při transpozici od nich odchýlit, což je poněkud nebezpečné. Pokud jde o ty interní modely, tak se soustředu zejména, zejména potřebu, aby byly srovnatelné, protože jinak bude život dohledu velmi těžký, takže je potřeba zajistit eh, srovnatelné podmínky v institucích, které jsou předmětem dohledu. A to je zásadní otázka, kterou zde předkládám. A s menší proměnlivost a také normalizovaný přístup vytváří důvěryhodný rámec, který je důležitý. A také uvádím otázku rozsahu výsledovky. To je důležitá informace v této souvislosti. A jedna otázka, kterou bychom měli v této zprávě uvést, je volání v rámci touhy po reformě Bazileje 3 nenavyšovat kapitálovou přiměřenost a kapitálové požadavky. A to ve zprávě také vádím. A třetí věc, toho pilíře dohledu, který považuji za důležitý, je se podívat na doporučení ze zprávy z loňského roku, té dřívější zprávy o otázkách, které zatím nebyly zavedeny, protože souvisí e, s hodnocením této problematiky a to jsou doporučení, která se týkají ty požadavku na kapitálovou přiměřenost a také národní, tedy obce, pokud jde o přiměřenost. A ECB tady udělala celou řadu věcí, ale teď je na komisi, aby to převzala a vlastně zajistit, co by mělo být prováděno automaticky, případně to vypustit ze systému. Takže zdůraznuju zde potřebu harmonizace, tedy postupu u obcí a rozhodování na volném trhu. Takže tato doporučení by se měla zopakovat. A třetí věc tady je, která je důležitá, je tedy obezřetnostní řešení eh, angažovanosti u státního dluhu tady bychom neměli dále tlačit v tomto směru. Samozřejmě je celá řada způsobů, jak měnit zacházení se státním dluhem. A víte, že bazilejský výbor se tím dlouho zabývá. A zřejmě rozumné by teď bylo vyčkat, jakým směrem se ta doporučení budou ubírat. Ale v určité chvíli bude třeba mít vlastní názor na tuto věc. A nyní, pokud o řešení krizových situací, velmi ráda jsem, jsem byla, že jsem nemusela hovořit o transpozici BRD, protože jen Belgie musí zajistit transpozici směrnice. Možná to už udělala, ale zatím to nevyšlo v úředním věstníku. A jinak to proběhlo všude v zásadě. A tady si myslím, že stojí za zmínku říci dvě nebo tři věci, na které poukazuje ve zprávě. Za prvé, vše, co souvisí s implementací nového rámce, tedy jak zajistit důvěryhodnost nového rámce. A také to, co považuji za velmi důležité, je interakce se systémem státní podpory. Tomu bychom měli věnovat velkou pozornost. účel systému BRD byl skutečně systému BRRD, tedy bylo vyřešit situaci, kdy daňoví poplatníci musí zaplatit účet v případě tedy úpadku banky. A na to se musíme dívat z hlediska režimu státní podpory. Takže to je důležité Mám končit. Dobře. Takže pro případ řešení krizových situací se také zabývám hierarchii pohledávek a myslím, že bychom měli více přemýšlet o podřízenosti dluhu. Po vyjádření paní Kenny, že smluvní podřízenost není dobrá a měli bychom tedy tlačit komisi a radu k ke společnému přístupu. A poslední věc v této kapitole je otázka transpozice norem Tilak a také sladění norem BRRD, Tilaku a Mirelu. A tam bychom, pokud je o práci s těmito nástroji, měli bychom zamezit situaci, kdybychom vlastně bránili legislativní zprávě, ale uvádím věci, které podle mého názoru patří do obecné problematiky. A při prvním setkání se stínovými jsme se shodli a sekretariát na to byla pozitivně, že bychom měli zařadit do zprávy také tabulku, která srovnává doporučení z loňského roku a konkrétní kroky komise směrem k těmto doporučením, měla by to být tato kontinuita a snaha tedy zjišťovat, nakolik jsou naše doporučení eh, následována činy. A abychom zhodnotili naši práci, tak eh, by to bylo užitečné, abychom zjistili, že naše práce je brána vážně. A tímto skončím a omlouvám se, pane předsedo, za to, že to trvalo trochu dlouho. Děkuji a za stínové Mady Delvo. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Danutě Hübner a chci poděkovat sekretariátu a jejímu týmu za dobrou zprávu. Je velmi jasně strukturována a dá se tedy snadno sledovat a dotýká se významných otázek eh, bankovní unie. A mohu souhlasit eh, s řadou prohlášení. A také sdílím dojem, že jsme ušli dlouhý kus cesty při vytváření bankovní unie, aniž nějak zmenšoval ten pokrok tak je třeba říci, že bankovní unie není ještě hotová. Ale třeba udělat další pokrok. Zejména bod A, kde je řečeno, že byla bankovní unie vytvořena. To úplně tedy nezdílím, s tím se nemohu stotožnit, s tímto prohlášením. Pokud jde o EGIS, U Edisu tam mám tedy určité rozdíly s prohlášením. Rozumím volání po opatřeních pro snížení rizika, ale třeba zdůraznit, že není možné souhlasit s prodlením při vytváření Edisu. Protože jsem přesvědčena, že stabilní bankovní unie potřebuje třetí pilíř, a odkládání Edisu znamená, že odkládáme proces stabilizace celého finančního systému. A pak jsou to drobnější věci, které bych chtěla uvést a předložím pozměňovací návrhy, pokud jde o interakci mezi Evropským úřadem a národním, národní úrovní. A je možno říci, že chceme posílit eh, tedy makroobezřetnost. A také chci zdůraznit kybernetickou bezpečnost, což je velmi palčivé aktuální téma. Eh, proběhlo setkání stínových a chci podpořit eh, návrh Svena Gigolda, že bychom se měli více zabývat loňskou zprávou, abychom vlastně v oblasti dohledu udělali, navázali na určitou kontinuitu, co se děje v bankovní unii. A, a po tomto zhrnutí vlastně se můžeme konkrétně zabývat eh, tím, co máme před sebou. Konečně bych chtěla zmínit otázku harmonogramu. Protože chápu, že termín pro pozměňovací návrh pozměn návrh byl posunut o jeden den, tak si kladu otázku. Zda, pokud je o návrh komise o Tiláku, kladu si otázku, zda, pokud dokončíme zprávu před tímto návrhem, zda naše závěry nebudou zaostávat za Tilakem a touto zprávou. Takže možná by stalo za to změnit harmonogram s tím tedy se těším na spolupráci a na výměnu názorů se spravodajem a stínovými. Děkuji. za EKR par Bernduke. Mr. Um, um, Děkuji. Pan Lunes, stínový zpravodaj ECR, se omlouvá, nemohl přijít. A já přečtu jeho prohlášení, když dovolíte. Pan Lunes děkuje zpravodajce za návrh a je přesvědčen, že téměř všechny politické frakce zde zastoupené by mohly nebo měly být schopny přivítat alespoň něco z něj. ECR by ráda změnila strukturu té zprávy. Struktura staví na třech pilířích bankovní unie a je proto logická. Ovšem, Oproti loňské zprávě je zde separátní sekce, ta poslední, co se týká o možnosti společného fisk, fiskální, společné fiskální zarážky, aby se tak řeklo. Ta se propuje s druhým pilířem a ECR navrhuje, abychom se přidrželi tří sekcí, tedy třech pilířů bankovních unie a tu možnost společné fiskální zarážky, pojistky bychom měli eh, přidružit k tomu eh, mechanismu pro rozpouštění bankovních institucí. Pan Lunes zdůrazňuje, že jakákoliv forma společné finanční pojistky ignoruje fakt, že eh, základ fiskální politiky je v souladu se smlouvou a přijímá se na národní úrovni. Proto je přesvědčen, že pakliže členské státy chtějí takovouto fiskální pojistku vytvořit, měly by ji vytvářet právě na úrovni národní. Co se týká prvního pilíře, náš stínový zpravodaj konstatuje, že žádný konkrétní odstavec není e, dedikován zátěžovým zkouškám EBA a ECB, které proběhly na začátku tohoto roku. Pan Lunes je přesvědčen, že to by se mělo změnit a předloží v tom smyslu pozměňovací návrh. Děkuji také o, za ten odstavec o, o národní expozituře. Chtěl by to ještě posílit. Otázka too big to fail a otázka jaksi špatných úvěrů. Co se týká třetího pilíře, pan Lunes uznává vyvážený, vyváženou formulaci zpravodajky, nicméně rád by zde použil jaksi silnější formulaci. K tomuto tématu se vrátíme při diskusi o Edisu dnes později, kdy budu opět jménem pana Lunese hovořit. Pan stínový zpravodaj mě požádal, abych na závěr řekl, že se těší na konstruktivní spolupráci se zpravodajkou a stínovými zpravodaji. Děkuji. Thank you. Děkuji. Za frakci LD nevidím nikoho, takže přejdeme ke GUE. Pan Palimolis, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Náš Stínový zpravodaj Matkárci není přítomen a požádal mě, abych eh, tedy já tady prezentoval náš přístup Děkuji zpravodajce za náročnou práci. Struktura zprávy je logická a poskytuje prostor k rozšíření řešení eh, sporů a EDIS eh, v souvislosti s bankovní unii. Souhlasíme, že ve zpráva uznává, že ta otázka bank eh, too big to fail ještě musí být řešena. Podle našeho názoru je to velice důležitá věc, která by měla mít ve zprávě prvořadou úlohu trhu. Nejde tady jenom o dohled, ale jde o systémový problém. Spravodajka zmiňuje uvěry v selhání. Eh, my si myslíme, eh, že konečná zpráva by měla obsahovat podrobnější analýzu příčin eh, této situace a navrhnout konkrétní řešení. Podle našeho názoru by výroční zpráva měla obsahovat i analýzu klíčového vývoje za poslední rok, ohledně provádění bankovní unie. Mělo by být uvedeno, jak mechanismy zavedené bankovní eh, unie reagují na vývoj v reálném světě. Například Deutsche Bank. To je skvělá ilustrace, jak eh, ne, neúspěchu při řešení otázky bank too big to fail a také eh, jednak to ukazuje na nedostatky v kontrolním procesu ECB. Deutsche Bank je vlastně největším přispěvatelem do systémového rizika celosvětově. Americká pokuta způsobuje problémy Deutsche Bank. Financial Times popsali banku jako strukturálně slabou, která má 1,8 bilionů eur v aktivech, které souvisejí s obchodní činností. Tento příklad z reálného světa ukazuje nebezpečí, když se nebude řešit problém těch příliš velkých eh, bank s nějakým systémovým problémem a eh, když se bude řešit, neřešit problém těch eh, expozic vůči derivátům. Je třeba, aby Eh, se to řešilo efektivně prostřednictvím zkoumání bankovních operací. Další bankovní krize nám hrozí a ten stávající pilíř bankovní unie tedy projde velkou zkouškou. A my si bohužel nemyslíme, že v této zkoušce obstojí eh, ten mechanismus na řešení problémů pravděpodobně nebude schopen zvládnout kolaps hlavní Evropské banky. Dále je také problém, že ECB nebyla reformována. To by se také mělo ve zprávě řešit. Jak, tak, jak bankovní unie nyní funguje, není pravděpodobné, že by byla schopna reagovat na větší bankovní krizi a parlament to musí uznat. Doufám, že tuto zprávu budeme moci využít k zahrnutí názorů europoslanců, tak abychom eh, poukázali na tento vývoj v tak klíčové době. Děkuji. Děkuji Sven Giegold za zelené. Je to, to diskuse mi připadá trochu bizarní, nicméně myslím, že někdy i bizarní věci musí nastat. Eh, nejprve bych chtěl říci, že eh, struktura a problematika zmíněná zpravodajkou eh, je odpovídající, je to dobrý základ, který teď můžeme obohatit o další doplňující obsah. A hodně toho, co jsme říkali ve zprávě z Loňska, platí i letos. A podle mého názoru i pro ty dnešní diskuse bychom si měli jasně vytyčit, jak zajistit, že rok po naší poslední zprávě nalezneme nějaké odpovědi na všechny tyto otázky. Když se podíváme na zprávu komise eh, k minulé zprávě bankovní unie, tak vidíme takový ten eh, přístup cherry picking, tedy vybírání se toho, co jim vyhovuje, kdy oni vlastně pomíjejí to, co se jim nelíbí nebo co není úplně ideální. A měli bychom k tomu my mít serióznější přístup a měli bychom se vrátit ke všem bodům, které nebyly eh, řádně eh, řešeny. Doufám, že sekretariát tak učiní u této zprávy, ale i u jiných zpráv máme velice obdobnou Eh, situaci u zprávy Gulard, pokud jde o Bazilej a mezinárodní finanční instituce, nebo zpráva o Evropské investiční bance. I tam mm, zase dochází jenom k vybírání toho, co se hodí v odpovědích a já si myslím, že Ekon by měl mít mnohem systémovější přístup, abychom skutečně sledovali, co se stalo po těch našich předchozích rozhodnutích, abychom zajistili, že komise zareaguje a abychom nezačínali vždycky od nuly, jako kdybychom se tím nikdy předtím nezabývali. Takže já ehm, ehm, vítám, že, nebo prosím, aby se sekretariát a kolegové přijali tento návrh, že to budeme řešit systémověji. Jsou tady i některé novinky, které ještě nebyly diskutovány ve zprávě za loňský rok, například v rámci zátěžových testů. Tam jsme zaznamenali, že došlo ke zvláštnímu zacházení s Deutsche Bank. To je něco, co bychom z evropského pohledu neměli přijmout také došlo vlastně k určitým národním výjimkám, které byly zaručeny jiným. Já si myslím, že EBA má pouze omezenou pravomoc pro kontrolu těch vlastně eh, národních výjimek v rámci zátěžových testů a my bychom se měli eh, snažit o to, aby ty zátěžové testy byly skutečně prováděny jednotně. Dále máme tady problém s nestejnou transparentností. Ty banky, které nesly hlavní odpovědnost, eh, tak tam u nich byla ze strany EBA velká transparentnost u zátěžových testů, ale pokud se jednalo třeba jenom nějaké interní procesy v ECB, tak tam to nebylo tak transparentní. A je tedy třeba, aby i v eh, tomto ohledu panovala rovnost zacházení. Musíme si být jistí, že zátěžové testy jsou skutečně prováděny po Evropsku a že platí stejné standardy pro všechny, i pokud jde o tu diskreční pravomoc a transparentnost. Další věc, o které by se mělo více hovořit, je to, že finan, jsou finanční trestné činy a nedostatek ochrany spotřebitelů. To jsou záležitosti obezřetnostního dohledu. Známe omezený mandát ECB, ale nepovažuji za normální, že banky mají velký problém s finančními trestnými činy a dohledový orgán o tom ani nedostane informace. To pak je známkou určitého problému. Něco obdobného platí i u ochrany spotřebitelů. To znamená, máme rámec pro řešení problémů bank, ale e, jsou tady politické překážky, když některá e, aktiva jsou ve vlastnictví e, citlivých skupin obyvatelstva, jak jsme to viděli třeba v italském případě. A ochrana spotřebitele potom souvisí s naším rámcem pro řešení problémů bank a proto je to třeba se tím nějak zabývat. V loňském roce nám paní Kynek slíbila seznam problémů eh, v evropských a národních právních předpisech týkající se právě řešení problémů bank a ten, ten, tento slib stále ještě nebyl vyplněn. A je v našem velkém zájmu, aby systém řešení problémů bank byl skutečně účinný. Já neustále slyším, že existují problémy eh, s tím, aby se rychle zachraňovala některá, eh, některé, některá aktiva a že finanční produkty se někdy přesouvají do třetích zemí, protože tam potom ten případný bail-in, ta případná záchrana nebude složitější. A to já považuji za nepřijatelnou věc a e, v konečném důsledku by to zase mohlo zvýhodňovat daňové ráje. Budeme mít tedy hodně pozměňovacích návrhů, ale doufám, že budeme schopni e, dobře mm, pokračovat ve spolupráci nejen se stínovými zpravodaji, ale v rámci celého parlamentu. Děkuji vám, Marko Vali. Děkuji vám. Já budu hovořit Eh, jménem stínového zpravodaje z naší frakce, který bohužel nemůže být přítomen. Eh, chtěl bych jeho jménem eh, poděkovat paní zpravodajce. Při diskusích panovala dobrá spolupráce, ale stále ještě je třeba udělat hodně práce na zprávě. Pokud se podíváme na to, co je ve zprávě a na to, jak vypadá evropský bankovní systém dnes, tak je tady velký rozdíl mezi tou teoretickou, teoretickou situací eh, a mezi realitou. Podle mého názoru by tato zpráva měla být eh, příležitostí pro to, abychom jasně řekli, co v Evropské bankovní unii nefunguje, co za poslední roky se nepodařilo protože je jisté, že některé věci nefungují tak, jak by měly, nebo zafungovaly špatně. A jsou tady eh, problémy eh, s bankovnictvím, které se nekoncentrují jenom na jedno místo, jsou to problémy, které jsou obecně rozšířené a dotýkají se všech. Je škoda, že tady nezaznívá kritika ohledně fungování systému bankovního dohledu. protože se ukázalo, že v fungování tohoto systému jsou četné trhliny a nedaří se vhodně kontrolovat všechna rizika. Dnes evropský eh, bankovní systém eh, má nedostatky. Máme pocit, že tady ve zprávě nezaznívá konstruktivní kritika fungování zátěžových testů a bezpečnostních analýz. To jsou eh, dvě témata, která je třeba ještě dále zkoumat. Také eh, tržní rizika nejsou dostatečně zohledněná v analýze eh, Evropského bankovního systému a také právní rámec který může představovat eh, velké riziko, protože může ohrozit stabilitu celého bankovnictví v Evropě, jak jsme viděli v případě Deutsche Bank. A může to být hrozba pro všechny systémy, protože se jedná o poměrně vysoká čísla. Také máme pocit, že nezaznívá dostatečně silná kritika ohledně modelu BERD, kde se vlastně jednalo eh, v, eh, spíše opačně, než jak jsme očekávali. Riziko bailoutu také nebylo ještě úplně eh, odstraněno, kdy potom hrozí, že zase daňoví poplatníci se budou muset podílet na bankovní ochraně. A navíc máme pocit, že ten systém bankovnictví se nestabilizoval, spíše naopak a myslíme si, že to je bod, eh, na který bychom si měli dávat mnohem více pozor. I pokud jde o efektivitu eh, té eh, fiskální pojistky. Někteří kolegové tady hovořili o tom, že dnes bankovní unie neřeší ten problém bank, které jsou příliš eh, velké, too big to fail, a v tomto ohledu bychom měli mnohem více se snažit eh, o nějaký pákový efekt v tom systému eh, evropského bankovnictví. Ano, rizika se zmírnila oproti krizi z roku 2008-2009, ale pro některé instituce to riziko je stále vysoké a je třeba ho řešit. A teď ještě poslední bod. Eh, společný systém eh, pojištění vkladů. Mm, to je pilíř, který by měl vlastně doplňovat bankovní unii a budeme o něm ještě dnes hovořit. Tak v tomto případě myslím, že je třeba trochu přemýšlet, je třeba se poučit z předchozích chyb při budování bankovní unie, protože chceme skutečně nástroj, který eh, omezí rizika bankovnictví, který stabilizuje bankovnictví v Evropě, anebo chceme riskovat eh, nástroj, který bude vlastně amorfní a který nakonec eh, možná bude kontraproduktivní. To by potom byla hora, která porodila myš a to je věc, které bychom se chtěli spíše vyhnout. Děkuji, nevidím někoho za ENF, takže nyní mohou vystoupit další řečníci. Jako první si udělím slovo tedy sám sobě. Chtěl bych eh, nejprve poděkovat Danutě za zprávu. Já se domnívám, že to je dobrá zpráva a mohou se stotožnit s mnoha body. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že jsme jediným demokratickým orgánem, který vlastně má kontrolovat ten bankovní dohled, tak mám pocit, že možná bychom eh, v té kontrolní práci měli jít více do detailů. A eh, Některé otázky možná zdánlivě nejsou tak důležité, ale neměli bychom je opomíjet. V poslední zprávě už jsme si to říkali, zabývat se tím těmi vlastně provozními otázkami, eh, rozdělením pravomocí mezi jednotlivé úřady, eh, zabývat se způsobem, jak je ST eh, vlastně přistupuje k bankám, Eh, problematiku dvojitého, dvojího výkaznictví, ověřování, zda se všechno dělá v souladu s principem přiměřenosti. Je to eh, řada dalších otázek, které jsme chtěli vlastně zapracovat do toho našeho kontrolního hodnocení. A neříkám, že úplně u všeho to musíme sledovat, ale měli bychom Eh, uchovat eh, nějakou úroveň eh, vlastně detailnosti té zprávy. A pokud jde o takové političtější otázky, myslím, že nevím, jestli jsme schopni zajistit dostatečně konzistentní dohledovou strukturu. Někdy mám pocit, že to byl někdy problém eh, předchozích zpráv, že tam nedocházelo vlastně k dostatečné integraci a to se dotýká i samotné dohledové strategie, protože my třeba říkáme, že je problém třeba se ziskovostí, že potřebujeme větší konsolidaci odvětví a na druhé straně někdy mám pocit, že máme odlišný přístup pro odlišné partnery, Někteří vlastně vyžadují konsolidaci, někteří jsou spíše eh, na straně té, toho obezřetnostního přístupu. A někdy potom eh, to jsou vlastně takové přístupy, které jdou trochu proti sobě. A myslím si, že i toto bychom měli eh, řešit v rámci zásady přiměřenosti. Pokud jde o reformu druhého pilíře, tak tam došlo k určité reformě, ale měli bychom zdůraznit, že to je vlastně jeden z bodů u toho druhého pilíře, kde to bude zajímavé i z hlediska MREL, a to je věc, která souvisí i s úrovní vlastně zveřejňování informací eh, mezi vlastně tou stranou těch pokynů a stranou požadavku. Pokud jde o transparentnost, tam musím souhlasit se Svenem, stejně tak i v některých makroobezřetnostních otázkách, které eh, jsme, o kterých jsme hovořili, i tady by měly existovat nějaké návazné kroky. Pokud jde o ten pilíř řešení problémů, tak eh, po, to, po té výměně názorů s generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž by podle mě bylo politicky významné, kdybychom vyzvali k řešení tohoto problému, aby se to nějak rychle vyřešilo aby bylo možné, eh, aby zákonodárce vlastně eh, předložil alternativní opatření týkající se třeba schématu pojištění vkladů, ani by to nebylo chápáno jako státní podpora. Takže myslím, že ta zpráva je tím správným místem, kde bychom eh, to mohli učinit a já tedy v tomto smyslu spolu s kolegy eh, předložím nějaké pozměňovací návrhy. A nyní otázce eh, expozice vůči státním dluhopisům. Tam souhlasím s tím, že bychom měli zdůraznit, že to nemůžeme chápat jako bezpečnou pohledávku Eh, líbí se mi i vlastně ta určitá obezřetnost v tom odstavci, kde říkáme, že vlastně ta opatření by měla projít vlastně nějakou zkouškou přínosů a nákladů. A nakonec tedy ten odstavec eh, by měl být eh, takto koncipován. Měli bychom přejít od ideologické diskuze spíše k analýze přínosů a nákladů u konkrétních opatření, která je možno definovat a je třeba tedy snížit Eh, dopad případného zroucení státních dluhopisů na banku. Zároveň je třeba se zabývat tím, jak by potom banka v takovém případě měla postupovat. To je tedy věc, o které musíme diskutovat a zohlednit ve zprávě. Řeší to i vlastně uh, eh, Bazilej, toto téma a vidíme, jak to jednání dopadne. A je dobré, aby skutečně v tom textu se k tomu nepřistupovalo ideologicky, ale spíše pragmaticky. Tak další. No other. Nikdo další se nehlásí do Catch the Eye? Tak fajn. Takže Danuta má slovo. Eh, děkuji. Děkuji všem kolegům kteří si přečetli ten návrh. Vím, že všichni víme, že eh, jakmile se připraví první verze zprávy, tak eh, tam je omezený počet slov a je potřeba se rozhodnout, zda člověk bude eh, jaksi pouze po povrchu upozorňovat na více věcí, anebo zda dopodrobna probere jen několik málo věcí. Tak já jsem spíš zaujala ten širší přístup a pak uvidíme, jak to celé prohloubíme během následné diskuse, ale vážím si komentářů, které zde zázněly co do možného rozšíření rozsahu eh, této zprávy. Myslím si, že je potřeba se snažit najít správnou rovnováhu mezi tím, co skutečně patří do zprávy o bankovní unii což není zpráva o stavu bankovního sektoru v Evropské unii v roce 2016, takže je tady celá řada věcí, které pravděpodobně budeme muset probrat na schůzi stínových zpravodajů, jak daleko chceme s tou analýzou situace v bankovním sektoru v Evropské unii zajít. Ačkoliv sdílím většinu komentářů, které tady zazněly o té situaci, tak um, Jenom k jednomu komentáři od ECR, kde se pochybovalo o ratio ehm, té celé věci, zda něco patří nebo nepatří do tohoto usnesení a to, že eh, tedy tu, tu fiskální pojistku máme jako separátní část. Ehm, myslím si, že pak, když v těchto zprávách máme pokračovat a máme-li neustále hovořit pouze o třech pilířích bankovní unie, tak fajn, ale já si myslím, že každý rok se objeví nějaké nové téma, které tak nějak vyskočí jako velice důležité. Já si myslím, že bychom měli být i flexibilní v těchto zprávách a měli bychom mít eh, vždy jedno nebo dvě témata, eh, která byť tedy patří do té struktury bankovní unie, měla by mít ještě vypíchnuta tím, že dostanou separátní prostor. Ale o tom budeme diskutovat později, to teď není tak důležité. Ráda bych zmínila jedno téma, o kterém mluvil Roberto, a to je ta otázka zaměření se na zprávu bankovní unie, zejména v oblasti dohledu. Jak funguje a Konec konců já to zmiňuji v té zprávě. Mluvíme také o administrativní organizaci SSM, jednotného dohledového mechanismu a je potřeba se zaměřit na to, jak k tomu dohledu dochází. To je velice důležité a v té zprávě to zmiňuji, ale máte asi pravdu, že by mohlo, že, že by se dalo toto rozšířit. A teď co do harmonogramu, to je velice důležité my nemáme tu možnost prodloužit ten termín oproti tomu původnímu navrženému sekretariátem na základě práce a celého toho procesu až do hlasování na plenárce, což bylo navrženo původně. Chceme zachovat datum původní eh, toho závěrečného hlasování a eh, je tam ten den a půl, o který můžeme prodloužit eh, tu lhůtu pro pozměňovací návrhy. To nám umožní vyhnout se hlasování na plénu v létě příštího roku. Já si myslím, že bychom měli tuto zprávu mít na pořadu jednání co nejdříve na začátku příštího roku. Myslím si, že velice důležitý dodatek, který bychom měli zohlednit, je to, co eh, ještě snad před koncem měsíce předloží komise o CRR. To je potřeba zohlednit. Budeme totiž tou dobou pracovat na kompromisech a mohli bychom zohlednit dodatečné informace. Ale já musím říct, že jsem spíš proti prodloužení termínu pro pozměňovací návrhy, protože to pak ovlivní naši možnost hlasovat v nějaké rozumné nějakém rozumném časovném rámci, to znamená na začátku příštího roku. Každopádně děkuji všem a těším se na dobrou spolupráci se všemi politickými frakcemi. Děkuji. Díky, Danuto. Já jsem si to tady s Klaudí ověřoval. Eh, chápu to, co říkáte o tom, že nechceme všechno odkládat, a zejména nechceme odkládat hlasování na plénu, které je momentálně naplánováno na únor nebo březen. Ale přesto si myslím, že i když vše zachováme eh, vše tak, jak je, tak bychom nemuseli předkládat pozměňovací návrhy do 8. prosince, ale třeba někdy na začátku ledna. No, na konci ledna, to je ta možnost. Ano, ano, to my tady přesně vidíme. Zda by to bylo toho 12. třeba. Tam bychom možná našli nějaký čas, to budeme ještě muset prověřit. A nebo 16. No, eh, každopádně chápu ty důvody, proč eh, bychom to mohli o trošičku prodloužit, ale samozřejmě respektuji i to, že to nechcete posouvat za březen, to hlasování v plénu. Takže my to ještě jednou technicky ověříme a uvidíme, zda to březnové plénum bude to definitivní, že by se tam hlasovalo a s tím by se pak nehnulo. No a pak uvidíme, zda bychom ty předchozí termíny mohli nějak trošičku přešachovat. A uděláme to ještě dnes. Takže. Děkuji. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Což je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 Okay, one is just a of a... No, eh, takže bych jenom eh, připomenul pár věcí. Já to nebudu číst, vy jste to všechno obdrželi a jistě jste si to pečlivě přečetli. Eh, všechny ty noty od sekretariátu, takže já vám to opakovat nebudu. Čtvrtý politický trialog o fondech peněžního trhu proběhl čtvrt, 5 listopadu komise rada hovořili o diverzifikaci a e, ostatních problémech, jako například koncentrace zaměstnanců, druhy e, fondů peněžního trhu a e, fázování stávajících USIC a EIF. Došlo k určitému pokroku a bylo dosaženo určitých předběžných dohod u některých témat. Pátý trialog proběhne 14. listopadu. Rovněž proběhl první trialog o, o tom nařízení o prospektu. 27. října diskuse se zabývala monetárními Prahy, eh, co se týká povinnosti publikovat prospekt v národním režimu, eh, pak celkový evropský prospekt, což je návrh parlamentu, požadavky na prospekt, minimální otázky sekundárního pojištění, souhrny na prospektu, základní prospekty a eh, univerzální registrační dokumenty. Ehm, celé řadě otázek bylo dosaženo pokroku, příští trialog je naplánován na 15. listopadu. Souhrn rozhodnutí a doporučení koordinátorů z 12. října. Co se týká eh, mis sellingu finančních produktů, jsme se dohodli, že budeme žádat eh, zástupce komise ESA a, a národních orgánů, aby představili svou činnost eh, v této oblasti na nějakém zasedání našeho výboru studio. Implementace této legislativy bude rovněž eh, zadána a potenciální sestavení implementační zprávy se zváží po té, co proběhnou tyto kroky. Koordinátoři přijali kalendář eh, pro zasedání pracovní skupiny pro bankovní unii na rok 2017 veřejná slyšení. Na základě schválení konference předsedů koordinátoři odsouhlásili v průběhu roku 2017 slyšení ohledně CCP, makroekonomické politiky v kontextu stále se nezvyšujících úrokových sazeb, ačkoliv to není definitivní titul, eh, mis-selling finančních produktů, CCCTB, Brexit, CRR, CRD4 a finalizace Bazilie 3, Bazilie 4. Co se týká misí, služebních cest v první polovině roku 2017, a ne, to je taky staré. No nic, uvnitř EU, Londýn v Dubnu, po, tedy po článku 50. Berlín 22. 24. května 9 poslanců, Lisabon 30. Eh, 31. října 9 poslanců a ECB a Bazily během štrasburských týdnů, mimo EU Washington a New York 16. a 21. července 7 poslanců, Šanghaj a Peking v Číně 18. až 22. září, sedm poslanců a výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu 11. až 15. října sedm poslanců. Bylo odsouhlaseno, že téma na další eh, dohledové okénko bude PST2. Co se týká hospodářského řízení, rozhodlo se, že se uspořádá výměna názorů Eh, výboru s novou fiskální radou. Dohodli jsme se, že to proběhlo co nejrychleji po jejich jmenování. Eh, právě jsme obdrželi dopis z fiskální rady, že oni považují eh, tento termín za příliš časný, protože zatím nemají definovanou pozici kolegia. Já to považuji za politování hodné, protože to tím pádem bude muset proběhnout někde až příští rok a pro nás to, myslím, není příliš vhodné. My budeme trvat na našem požadavku, takže eh, s politováním konstatujeme, že fiskální rada není dostatečně flexibilní, aby přišla na výměnu názoru s ekonem. Co se týká nominací. Zpráva o eh, Evropském statistickém programu respektive prodloužení tohoto programu předseda, eh, všeobecná revize eh, jednacího řádu parlamentu bez stanoviska, boj s nerovností eh, jako štopákou pro posílení růstu a pracovních míst GUE, minimální politika příjmu, bude stanovisko GUE a kryté ceniny, eh, zpráva z vlastní iniciativy to budou zelení. Poté koordinátoři reagovali na petici eh, ohledně finančních služeb ve Španělsku. Budeme získávat zpětnou vazbu, bude to mít na starosti stejný zpravodaj, jaký má na starosti zprávu na toto téma a budeme to hodnotit podle té petice. A nakonec eh, v souladu s minulým ehm, postupem pozveme pana Hojera, předsedu EIB, na slyšení v Ekonu. Tolik tedy sdělení. A teď tedy jdeme na zprávu o Edisu. Eh, děkuji zpravodajce Esther Delange, která představila návrh zprávy a rozeslala jej a teď jej může zde na výboru představit. Ester, prosím, máš slovo. Děkuji. Milí kolegové, nejsem asi jediná, která je znepokojena něčím, co nenáleží do oblasti Edisu. Pokusím se soustředit jenom na Edis. Také vám musím říci, že musím ve 12 nejpozději odejít. A máme přes hodinu a půl a věřím, že i, i u tohoto někdy rozporného materiálu to bude stačit. Chci velmi poděkovat stínovým za jejich přispění, za pružnost a také děkujeme službám parlamentu, kteří velmi napomohli k přípravě zprávy. Jaká je současná situace? Všichni víme, jsme svědky technické práce, ale velmi pomalé a takřka nulového pokroku v radě. Takže bude na parlamentu, aby tato věc dále žila. A je to naléhavý pocit eh, řady politických skupin. Když jsem připravoval tuto zprávu, tak jsme měli několik cílů. První a nejdůležitější cíl byl důvěry hodný systém zabezpečení pro každého vkladatele v Evropě, bez ohledu na to, kde žije v naší unii. A jsem přesvědčena, že na Evropském parlamentu, aby se zabýval otázkou Edisu, nikoli z technického, ale z občanského spotřebitelského pohledu. A to jsem zaznamenala také u většiny stínových zpravodajů. Samozřejmě další cíl je zajistit finanční stabilitu a zrušit ne- rizika u bank. Je třeba zajistit, aby žádná banka ani žádná účastnící se finanční skupina nebyla eh, znevýhodněna díky tomuto společnému fondu. Zmínit morál, zmenšit morální hazard, ale tak, aby byl vlastně eh, v souvislosti s Edisem a ale zabránit tomu, aby se banky na něj vymlouvaly. A tyto úkoly jsou samozřejmě veliké a i v, v rámci našich skupin se mohou názory lišit. Poslední cíl je naše ambice, náš cíl nemít další mezivládní dohodu v této věci. Já vím, že existují rozdělené názory, zejména v radě, ale jsem přesvědčena, že mezivládní dohoda, která by nezapojila národní parlamenty a Evropský parlament, není věc, kterou bychom si měli my poslanci přát. A proto jsem ten návrh předložila právě v naději, že by byl přijatelný pro více lidí abychom zabránili právě mezivládní dohodě. A není žádným tajemstvím, že názory na tuto otázku se velmi liší, mimo jiné zde, pokud je o obsah, načasování a podmíněnost u této otázky. Pokud jde o obsah, například řeknete, já chci začít okamžitě s poslední fází Edisu, tak rozpoutáte velkou diskusi o kondicionalitě. Jaké podmínky je třeba splnit, aby to bylo možné? Takže je to propojeno a názory se liší. Pro mě bylo klíčové, jak už jsem řekla, vzhledem k nedostatku posunu v radě zahájit. Jak si myslím, že by to mohlo být možné? Dokážeme to, když se soustředíme, nebo když budeme edit strukturovat okolo dvou fází. První fáze je fáze přepracovaného zajištění, která začne, bude, zač, začne v roce 2019 a bude trvat minimálně pět let a bude řešit nejzávažnější problém, to je problém likvidity. Lidi, když je třeba vyplatit prostředky, tak chtějí vyplatit prostředky do sedmi dnů. A některé DGS to nemohou poskytnout. Je to ambiciozní, pokud jde o likviditu, a nedostatek likvidity je tím pokryt, protože vy, kteří jste to četli, víte, že původní návrh předpokládá podporu v likviditě o 20% a my se dostáváme na 100% likvidity, která je pokryta. A není tu zatím, eh, nejsou tu eh, nadměrné ztráty. A DGS by měli mít možnost v řízení o insolvenci vrátit do 6 let vyplacené prostředky bez nových příspěvků. A, a analýza komise předpokládá, že by to mělo být 90, v 90% případů a možná více. Ani jsem neuvedla další analýzu chci tady poděkovat Evropské komisi za spolupráci a také za poskytnutí dalších analýz na začátku října, které nám pomohly eh, postoupit v této věci. My jsme byli skutečně zblokováni v té diskusi, protože jsme neměli dopadovou studii a důsledkem toho pro některé bylo těžké postoupit dále, ale tato faktická analýza tuto záležitost nově osvětluje. Také vlastně výhodou této první fáze, kdy máme ambiciozní podporu v oblasti likvidity, je využít čas pro snížení rizikovosti, když už existuje určitý systém. Takže nenastane diskuse o snížení rizika před začátkem, což všichni víme, vlastně nám zabrání něco začít, ale umožní nám to vést tuto diskusi o dalším snižování rizika a přitom už bude existovat určitý systém, který se zabývá naprosto legitimními obavami z hlediska likvidity, které má řada evropských občanů. O systém bude na, na základě zajištění národních DGS a nikoli jednotlivých eh, finančních institucí a bude fungovat na národní. Nebudu se zabývat 0,8% pokrytých eh, národních vkladů. V národních DGS by to bylo 0,4 v rámci Evropského fondu. Pokud jde o morální riziko, a to se dostávám k druhé fázi, nastane diskuse o podmínkách, které je potřeba splnit, než postoupíme do fáze soupojištění. V té fázi soupojištění by došlo k pokrytí nadměrné ztráty a tady by bylo třeba stanovit pořadí, kdy v případě tedy výplaty prostředků by ty jednotlivé podřízené fondy byly vypláceny. Tedy měli bychom zde prvních 0,4%, potom po přesunu na Evropský fond v rámci Evropského fondu nejdříve využít eh, podfond a rizikový podfond u DIFu a potom všechny další. A chci zdůraznit, že to není srovnatelné s tím, s tím co je v SRF což jsou vlastně pevné zdi, které oddělují ty jednotlivé členské státy, ale tady bychom vlastně využili jiné části systému DIF. A pokud by se pokud by došlo k návratu z té insolvenční eh, základny, tak ten by proběhl podle toho, jak je to popsáno v návrhu a můžeme vést podrobnou diskusi a je to obsaženo ve zprávě. Chtěla bych skončit eh, poukázáním na analýzu komise. Někteří z vás si budou klást otázku, když zvolíte takovouto strukturu, která má určité pořadí v, v případě reálné události, tak neomezuje to palebnou sílu toho systému atraktivita jednoho evropského fondu je, že vlastně zvýšíte palební sílu oproti některým národním fondům. A když zvolí, volím tento binární přístup, kdy vlastně národní systémy eh, pojištění vkladů vlastně nadále existují a, a zde existuje vlastně včasný zásah a alternativní opatření. A my bychom si to přáli, protože je to naprosto funkční. My proto volíme binární přístup a díky tomu neomezujete palební sílu celého systému, protože podfondy nejsou natvrdo oddělené a je možné Nemůžete sahat do pojištění vkladu jiných států, ale můžete plně využít Evropský fond a je tu určité pořadí, jak se to může dít a to v tom pořadí také probíhají potom výplaty a vracení prostředků do fondu. A pro ty z vás, kteří mají eh, zájem o graf na stránce 77 v analýze komise, tam je vidět, že palební síla tohoto systému oproti palební síla zcela eh, provázaného evropského systému je vlastně použitelná až na výjimku 0,0 a několik procent, takže je to naprosto srovnatelné. Abych to zhrnula, je to návrh, který ve snaze zapracovat eh, vaše požadavky. Jsme zaznamenali různé názory ve skupinách i mezi skupinami a ta diskuse byla stěžována kondicionalitou, kde kondicionalita je volná pouze pro tu druhou část a věřím, že to umožní získat trochu času a vést potřebnou diskusi, zda potřebujeme kondicionalitu. A my bereme v úvahu ty státy, kde národní systémy pojištění vkladů fungují poměrně dobře a zase bereme v úvahu legitimní zájmy občanů v členských státech, kteří říkají, já nevěřím tomu, že národní systém pojištění vkladů eh, bude fungovat, až na to přijde. A tudíž eh, je potřeba podpořit systém rezerv likvidity. těším se na stanoviska kolegů a jsem si jista, že budeme mít možnost eh, často spolu hovořit. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a těším se na vaše názory. Děkuji mnohokrát, Ester. A nyní začneme stínovými a pan Holas Fernandez jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za zprávu, kterou jsme eh, studovali v posledních dnech a která by tedy měla řídit diskusy v nadcházejících měsících. Myslím, že je důležité, aby parlament, jak říkala Esther de Lange, Eh, vlastně zajistil, že tato zpráva, toto nařízení eh, zůstane při životě a možná tou nejlepší cestou je tedy udělat pokrok v jednáních. To znamená, abychom se pokusili dospět k určité dohodě. Já nejprve bych chtěl připomenout, proč vůbec o EDIS diskutujeme, protože když krize eurozóny v letech 2010, 2011 vlastně ohrozila samotné základy měnové unii, Evropská eh, rada v červnu 2012 rozhodla o vytvoření bankovní unie, která měla především dva cíle. Prvním cílem bylo minimalizovat finanční rizika uvnitř eurozóny a druhým cílem bylo narušit eh, vztahy mezi bankovními subjekty a státními pokladnami. Tyto dva cíle vlastně poznamenaly práce evropských orgánů v posledních letech, kdy vznikl mechanismus dohledu, mechanismus pro řešení problémů bank a teď se diskutuje o EDIS. My se tedy snažíme omezit rizika bankovního systému a jednou cestou je právě narušit tento vztah mezi bankami a státy. A právě v tomto kontextu je třeba si vykládat eh, návrh, eh, eh, který se týká vzniku EDIS. Připomínám, že ty problémy v eurozóně nevznikly kvůli státním dluhům, které, mohly, které by vyvolat bankovní krizi. Bylo to naopak. Ty bankovní krize odvozené od této koncepce eurozóny potom vyvolaly krizi fiskální, krizi rozpočtovou v jednotlivých zemích. Návrh zpravodajky podle mého názoru eh, má některé velké problémy, protože vůbec vlastně nereaguje na ten proces minimalizace rizik, ani se nedaří izolovat banko, státní pokladny od těch bankovních krizí. Na eh, systém, který navrhuje Esther de Lange, pokud jde o období sedmi let, tedy pět let pro zajištění likvidity eh, od roku 2019 a potom od roku 2024 další dvouleté období podléhající různým podmínkám, eh, které eh, některé jsou velice restriktivní. A pokud ty podmínky by tam skutečně zůstaly v textu, tak si myslím, že vlastně by ta druhá fáze ani nikdy nenastala. Nicméně pokud bych se tedy splnili všechny tyto požadavky, tak bychom dospěli k systému, kde ani na 50% by bylo pokryto národními systémy a všechen ten zbytek by měl vlastně část eh, pokrytou jenom tím eh, národním systémem, to znamená, to vzájemné sdílení by tam bylo pouze na úrovni těch 0,2%, pokud jde o krytí Evropským fondem. Pokud tedy chceme minimalizovat rizika, Měli bychom diskutovat o seznamu podmínek pro přechod do druhé fáze. Také je ale třeba si uvědomit, že v té druhé fázi rizika budou větší než v systému s větším sdílením, protože čím menší sdílení, tím větší rizika. A pokud tedy chceme rizika omezit, měli bychom si uvědomit, že jakýkoliv systém pojištění, čím větší bude sdílení, tím menší bude riziko pro zúčastněné je tedy diskuto, třeba diskutovat o podmínkách ex ante, o podmínkách toho sdílení ve snaze minimalizovat rizika a také bychom měli diskutovat o tom, jak oddělíme státní pokladny od bankovních krizí. A já si myslím, že tento problém je samotným základem krize z roku 2012, je základem pro rozhodnutí o vzniku bankovní unie a stále tato otázka ještě není dořešena. Národní eh, systémy eh, pojištění vkladů mají vlastně podporu eh, státních pokladen, které potom případně nesou ty náklady, vracejí peníze a Podpora těch státních pokladen je tedy nadále zcela přímá. Pokud tedy přejdeme k systému, který bude méně jistý, než by měl být, tak mě to velice znepokojuje, protože mě jde především o tu minimalizaci rizik. A pokud tento systém nebude tolik ty rizika minimalizovat, a kromě toho nebudeme schopni reagovat na ty vztahy mezi bankami a státními pokladnami, pak ten diskutovaný návrh nevyřeší problémy, které se přitom snažíme vyřešit od samého počátku diskuse o bankovní unii. Každopádně toto je první výměna názorů, takže určitě budeme mít ještě další příležitost pro diskusy o těchto otázkách. Naše frakce je samozřejmě otevřená diskusi, ale musíme si vyřešit tyto dva problémy. Jak minimalizovat rizika, nejenom rizika ex ante, ale také rizika spočívající v samotném bankovním systému a jak vlastně izolujeme státní pokladně od těchto bankovních krizí. Děkuji. Děkuji mnohokrát za KR pan Luke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zase zastupuji pana Lunese, stínového zpravodaje pro toto téma z EKR, který se omlouvá, že, není, že se nemůže zúčastnit. Přečtu tedy jeho eh, prohlášení. Pan Lunes by chtěl poděkovat zpravodajce za zprávu je jasné, že dobře využila poslední měsíce. Ten její návrh je rozhodně vhodným východiskem. Náš stínový zpravodaj se domnívá, že téměř všechny zde zastoupené politické frakce by měly přivítat alespoň některé prvky této zprávy. EKR tam e, nachází určité e, myšlenky, e, s nimiž se může zcela stotožnit a s jinými ne. Eh, tedy eh, uvedu, co vidí jako hlavní problémy a potom skončím pozitivněji. Za prvé, pan Lunes nesouhlasí s načasováním podmíněnosti. Mělo by být jasné, že tak, jak je zpráva nyní koncipována, nejsou dány žádné podmínky pro zahájení tohoto schématu. To znamená, že toto schéma by mohlo eh, vlastně krýt až 100% nedostatku likvidity, aniž by byly dosažena kritéria pro omezení rizik. A to je třeba změnit, protože pokud bychom měli pomáhat italským vkladatelům, je třeba především zkoumat vůbec bezpečnost eh, těchto vkladů, protože jinak EDIS nebude vlastně o sdílení rizik, ale o sdílení těch problémů. Dále eh, potom je třeba také u sdělení rizik se zabývat podmínkami. Konkrétně, pokud jde o expozice vůči státním dluhům, pan Lunes je rád, že to je ve zprávě zmíněno, ale domnívá se, že ten eh, jazyk je příliš slabý. Je třeba se zabývat eh, ochranou vkladů eh, tak, aby se zároveň s tím řešila i expozice vůči státním dluhům. Druhá věc, pan Lunes se domnívá, že rozhodnutí ohledně toho, zda evropský bankovní systém je dostatečně bezpečný pro určitý typ Edisu. Toto rozhodnutí by mělo být politické. Je to příliš důležité na to, aby se to nechalo na akt přenesené pravomoci komise. Jak parlament, tak rada by do toho měli co mluvit. Dále eh, stínový zpravodaj EKR chce zopakovat, eh, že potenciál EDIS, eh, aby se vlastně podařilo dos- vymoci pohledávky v jednotlivých řízení hodně závisí na národních soudech a je tedy těžko si představitelné, proč by Evropský fond měl zodpovídat za krytí ztrát. A nyní teď pozitivnější věci. I když ta rizika budou dostatečně omezena, pokud se to tedy někdy podaří, pokud si tedy na národní úrovni podaří vlastně vylepšit situaci, i pak by pan Lunes chtěl ten fond rozdělit do dvou část. To je vlastně elegantní řešení, které navrhuje zpravodajka, nejprve odpovědnost a potom teprve solidarita. Elegantní řešení bylo také navrženo pro příspěvky vlastně na národní úrovni a pro, do fondu, eh, který spravuje ta společná rizika. Otázka načasování a kondicionality by se mohla vyřešit a posílit. Zřízení fondu jako takové, tak jak to navrhuje zpravodajka, by potom mohlo být základem pro budoucí diskuze. Děkuji mnohokrát. A nyní Sylvie Goulart. Děkuji, pane předsedo, děkuji Ester za eh, tuto eh, obrovské penzum práce, velice citlivé vzhledem ke kontextu. Uplynul téměř rok od návrhu komise, pracovali jsme na tom, čekali jsme na posouzení dopadu a já bych nejprve chtěla přednést dvě poznámky. Myslím, že je skutečně třeba dokončit bankovní unii a Eh, já jsem ráda, že ta zpráva se snaží najít cestu, jak dál ku předu. Druhá věc je, že máme společný zájem a tím je finanční stabilita. A aniž bych nějak se chtěla bavit o aktuální situaci, myslím, že dostáváme se do nového světa, kde eh, bude asi i hodně vnějších zdrojů nestability, pokud to mám říci diplomaticky. A potřebujeme tedy si eh, ponechat tento společný pohled. Ta diskuse nyní ovšem nabrala obrat, který je podle mého názoru trochu přehnaný, který je příliš národní a vlastně zdůrazňuje eh, nejasné koncepty, jako je například ochrana spořitelů. Nevím, proč některé země by měly se dovolávat eh, vlastně toho, že chtějí více chránit své eh, spořitele. Je třeba tady vybudovat nějaký systém, který budou mít spořitele důvěru. Návrh eh, Ester návrh, eh, mění řadu věcí oproti návrhu komise. Já to samozřejmě musím ještě probrat eh, s kolegy ve frakci. Jak to říkala zpravodajka, panují rozdílné názory mezi frakcemi, ale i uvnitř jednotlivých frakcí, takže dovolte dnes moji první reakci k pěti bodům. První bod. Dochází k poměrně významné změně ohledně toho, co navrhuje komise. Já v tomto stádiu upřímně nevím, co si o tom myslet. Komise původně chtěla systém, který, do kterého by přispívaly banky a teď tady vlastně je systém, do kterého se bude přispívat z eh, vnitrostátních systémů pojištění vkladu. Nevím, jestli je to úplně spravedlivé, tím je třeba se ještě zabývat. Druhý bod. Funkce eh, tohoto záručního fondu. Měl by poskytovat likviditu, měl by absorbovat ztráty, měl by znamenat sdílení eh, rizik. Spravodajka navrhuje dvě fáze místo tří, proč ne? Souhlasím, že je třeba zdůrazněvat likviditu a skutečnost eh, schopnosti rychle reagovat, protože veškerý eh, Cíl tohoto předpisu je zabránit bankovní panice, nekontrolovatelným pohybům, a je tedy třeba vlastně využít k tomu všech možných záruk. Také považuji za pozitivní, že tak jako ve fondu pro řešení problému tam vlastně není určité přílišné dělení, škatulkování, protože máme vlastně v rámci eurozóny řadu velkých nadnárodních skupin. Rozdíl mezi tím sdílením a zajištěním ve fondu, který není nějak eh, vlastně rozčleněn, nevím, eh, já jsem se možná dívala v noci moc dlouho na CNN, takže teď eh, dnes ráno nejsem schopná úplně dobře uvažovat. Třetí bod, to je otázka podmíněnosti. Já osobně eh, chci ještě jednou říci, že ALDE není proti podmínkám, právě naopak, ale je třeba k tomu přistoupit seriózně, obnovit důvěru. A já osobně jsem si říkala, že je třeba mít několik vlastně předběžných eh, podmínek, eh, asset quality review, zabývat se tím, zda systém dohledu potřebuje nějaký přeskum a podobně. Ale podmíněnost, eh, proč? To si musíme říci. A jaký stupeň podmíněnosti? Je to vlastně práce paralelní na různých tématech, anebo je to skutečně vlastně nějaké, nějaké zablokování před spuštěním? Ve zprávě se rozlišuje mezi podmínkami, které jsou vlastně podmínky pro vstup v platnost. A tam je věc, ze které mám trochu strach, a to je vstup v platnost eh, evropského rámce pro eh, konkurs podniků. Eh, já myslím, že komisař Dombrovskis o tom také hovořil v rámci Unie kapitálových trhů, všechny ty otázky úvěru, selhání a podobně, to je velice důležité. Myslím, že můžeme ale vytvořit vlastně zablokování bankovní unie prostřednictvím ministerstva spravedlnosti v jednotlivých zemích. A já se tedy obávám, že oni budou spíše eh, chtít hájit národní právo, než eh, vlastně realizovat poslední část bankovní unie, takže na to je třeba se dávat pozor. Dále omezování rizik, to je asi politicky nejcitlivější otázka. Já nemám problém s myšlenkou, že bychom se snažili vlastně eh, omezovat ten dluh států eurozóny, ale kladu si otázky, zda je to právě touto cestou nejvhodnější, nebo zda tady vlastně se nám nevrátí problém, který měl řešit Sixpack a kde vlastně za to měla zodpovídat komise více, než eh, jak činí v současnosti u některých zemích. Eh, takže nevím, jestli právě EDIS a podmíněnost eh, tomu napomůže. Je tady samozřejmě eh, odůvodněnost eh, v souvislosti s vazbou mezi státním dluhem a bankami, ale neměli bychom eh, vlastně zvolit špatný nástroj. A pak ještě v rychlosti poslední dva body. Už to tady zmiňoval i Bernd Luke. Je tady otázka toho takzvaného legacy, to znamená, cokoliv uděláme do budoucna, tak prostě budeme konfrontováni eh, s tím, že už něco existuje, situace bank se nezmění ze dne na den, je třeba nějak pracovat s tím, co je teď. Proto já nemám jednoduché řešení. A poslední bod, já si cením toho, že ta myšlenka mezivládní dohody eh, byla opuštěna. Já si myslím, že paní zpravodajka má v tom pravdu, Eh, už s Elizou Ferreira a dalšími v předchozím mandátu jsme to zažili, že to vede k tomu, že Evropský parlament vlastně je odstrčen stranou v těchto otázkách a já si myslím, že zvláště u těchto diskusí, které nejsou tolik transparentní pro občany, eh, musíme jako parlament mít tu úlohu ve spolurozhodování. Takže to jsou mé poznámky. Děkuji. Je třeba samozřejmě pokračovat v práci nadále. Budeme postupovat konstruktivně, ale jak už říkala samotná zpravodajka, je třeba, aby ta podmíněnost nebo vůbec ty diskuse nevedly k tomu, že budeme hledat záminky pro to, abychom nedělali nic. To bychom jako frakce rozhodně nepřijali. Thank you. Děkuji. Pan Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Třetí pilíř plánu dokončení Evropské bankovní unie je procesem, kdy Evropský parlament usnesením z března 2016 s nimiž vyjádřil souhlas, podpořil ho, ale ten proces má spoždění a každé další prodlení je nebezpečné. Každé další oslabení nebo prodlení tohoto procesu je nebezpečné pro vkladatele evropské občany, ale také pro evropskou ekonomiku. A není, řeknu jasněji, co naznačili někteří předřečníci. Myslím si, že volba Trumpa je dalším faktorem, znepokojivé nestability pro svět ekonomiky. A to nejhorší, co bychom teď mohli udělat, je eh, nadále odkládat a zdržovat a zabývat se touto otázkou z pohledu stranické politiky nebo národního egoismu. Pokud jde o zprávy paní Lange, chci jí za to poděkovat. Zpráva byla zaslána 3. listopadu. Byla odložena o 20 dní oproti původnímu harmonogramu, což znamená, že teď máme méně času na hlubší debatu. Myslím, že budeme muset upravit naše časové plány harmonogramy kvůli tomuto zdržení ze strany zpravodajky. A myslím, že musíme cestou dialogu dospět eh, k rámci, který vytvoří evropský systém pojištění vkladů, který bude účinný a v takovém časovém rámci, který je navržen Evropskou komisí. Myslím si, že 8 let je více než dostatečná doba pro to, abychom provedli nezbytné kroky, abychom vytvořili a nikoli ohrozili tento třetí pilíř. A otázka nyní je, zda Není zda by měl EDIS vzniknout na základě návrhu komise, ale měli bychom pracovat na základě širokého koncenzu a postoupit k vytvoření účinného EDISu. A během následujících eh, osmi let bychom měli vytvořit záruky pro vkladatele ve všech členských státech, což bude faktorem stability pro bankovní systém, protože jinak to bude vypadat skutečně tak, že Evropský parlament bude výběrově souhlasit s prvním a druhým pilířem a potom může také zaznít, ano, my s tím souhlasíme, anebo ne, a počkejme ještě několik let. Tento pilíř je nejdůležitější pro evropské střadatele a to je sdělení, které by mělo zaznít. Zpráva paní Delange ve skutečnosti i nadále prohlubuje nerovnováhu v Evropské unii, protože takto Vkladatelé mají různou úroveň důvěry a ochrany a nejsou splněny nezbytné podmínky pro to, aby EDIS mohl pokračovat dále. Takže obsah, načasování a podmíněnost jsou velmi důležitými prvky. Další důležitá otázka je, jak k ním přistupujeme. A vůbec nesouhlasím s označením návrhu komise za příliš ambiciozní nebo maximalistický. Místo toho, abychom jednali o tom, jak by to mělo být uplatněno do roku 2024, jak je navrženo. A tato zpráva je také nekonzistentní s dalšími pilíři bankovní unie, protože nebere v úvahu hlavní faktory, které jsou ohrožením vkladatelů. Také bychom měli zamezit také brání harmonizaci jednotlivých bankovních pojistek. A výsledkem toho se posouvá od eh, zásady snižování morálního rizika a zamezení národní diskriminaci. A současně částky v Edisu jsou sniži, sníženy z 0,8 na 0,4, což byl návrh komise, takže došlo k 50% snížení. A takto se riziko nekontroluje a nerozmělňuje. A systém nebude moci efektivně fungovat. Oproti Edisu, který by byl úplnější a byl bych schopen eh, řešit i nadnárodní bankovní krize. Takže my jsme pro mechanismus, který nebude hrazen pouze z národních systémů pojištění vkladu. A zásada nákladové neutrality a efektivity tu není uplatněná, protože vlastně je tu ještě prodloužena vazba na národní banky a také dochází k nárůstu byrokratičnosti, pokud jde o vytvoření podfondů na, zákl- na základě různých, různé míry rizikovosti. Také máme obavy, my zahoříme důležité věci. Bylo to odloženo, a nevím, že byste zmínil nějaké omezení řečnické doby. Také jsou zde právní otázky, pokud jde o to, že Národní systém pojištění vkladu by byly donuceny si vzít půjčku podle podmínek stanovených třetí stranou. A také jsou tu určité předběžné podmínky, které vyvolávají otázky až do té fáze plného pojištění. Evropský parlament přivítal v březnu 2016 eh, návrh komise a proces ve třech fáz a eh, postupný přestup z, ze zajištění až k plnému pojištění a to není uvedeno eh, ve vysvětlujícím memorandu. Takže zpráva paní de Lange se obírá špatným směrem a vypustil některé významné body z návrhu komise. A také obsahuje některé problematické věci. A ty já zmíním ještě v budoucnosti znovu. Chtěl bych navrhnout, než skončím, že abychom pozvali Evropskou komisi do našeho výboru, aby nám představila analýzu, kterou předložili v říjnu, abychom s nimi mohli hovořit o významných rozdílech z jejich, mezi návrhem paní Delange a mezi jejich textem. Závěrem návrh paní de Lange je eh, rizikem pro zdravou a harmonizovanou bankovní unii bude znamenat více problémů a více zdržení a bankovní trh bude rozdroben na dlouhou dobu do budoucnosti. Je to politika, která chce politiku pro banky à la carte v Evropě a znamená prohloubení bankovní unie pouze pokud jde o bankovní zájmy. A to je trošku egoistický přístup, se kterým vůbec nesouhlasíme. Děkuji. Děkujeme. Co se týká toho času, jak jste o tom mluvil, tak eh, já jsem o tom mluvil s paní zpravodajkou a dohodli jsme se, že ten termín můžeme mírně prodloužit a to až do 16. prosince, aby měli stínoví zpravodajové víc času toto relevantní téma řádně probrat. Filip Lamberts jako další. Dobrý den, Evropo, hahaha, ha, ha. toto není běžný způsob, jak zahájit e, příspěvek. Chtěl bych poděkovat Ester za odvedenou práci. Vážím si toho, Ester, že ty nechceš tu plechovku jenom někam odkopnout a svalit to na někoho příštího, ale chceš něčeho dosáhnout. Myslím si, že eh, počet lidí, kteří mluvili přede mnou, ukazuje, že sdílejí ten záměr něčeho relevantního dosáhnout. Rovněž jsem tady slyšel konkrétně pana Lukeho, který mluvil jménem Sander Lunese, kteří jasně říkají, že nechtějí pokrok. A tady, Ester, první věc, o kterou bych tě poprosil, je eh, vybrat si většinu, jakou budeš chtít. Já v parlamentu nejsem moc dlouho, ale jsem tu dost dlouho na to, abych věděl, že by nebyl dobrý nápad využívat politický kapitál k ústupkům vůči lidem, kteří ve finále toto nepodpoří. Takže prosím, vyber si svou většinu a pak můžeme na něčem začít pracovat a prosím, nestrácejme čas s lidmi, kteří chtějí, aby celý tento projekt selhal. Souhlasíme s tebou, že je potřeba najít správnou rovnováhu, co se týká obsahu, načasování a kondicionality, ale jak říkal Jonas a ostatní. Mělo by být rovněž jasné, že toto není pouze něco volitelného. Samozřejmě jednotnou měnu nezachráníme jen tím, že budeme mít dokončenou bankovní unii, ale je to jedna z nutných eh, pokud dostačujících podmínek. A to musí být jasné, protože já zde cítím hodně takového, takové té pohodlnosti, no jo, eurokrize přešla, víceméně jsme v bezpečí, můžeme pokračovat. v takovém tom předstírání, ale ono to tak není. Pokud tu bankovní unii nedokončíme a tu celou řadu dalších věcí, ono se mluví o rozpočtové kapacitě eurozóny a tak dále, a tady mluvíme pouze o dokončení bankovní unie, tak bez toho euro jako takové bude v sázce, bude ohroženo. Takže to je ta naléhavost, kterou zde cítíme. Já ji v tom alespoň cítím. Možná ne dostatečně, ale chápu, že je to citlivé a musí se s tím zacházet opatrně, ale nám je naprosto jasné, že dokončení bankovní unie je povinností. Druhá věc, kterou bych rád zmínil, je, že s vámi možná nesouhlasím co do interpretace studie dopadu komise. My to čteme tak, že víceméně čím více mutualizace a sdílení rizik a diverzifikace, tím větší bude hospodářský přínos. A proto ne všechny ty možnosti jsou stejně stabilizující, stejně prospěšné. A z toho důvodu a myslím, že tím reaguji na tvůj e-mail ze včerejška, si myslím, že by, byl dob- že by bylo dobré se setkat jako tedy zpravodajka a stínový zpravodajové, společně s těmi, kteří sepsali tu studii dopadu, abychom zajistili, že máme stejné chápání, že stejně chápeme to, jak ta studie dopadu je sepsána. Kromě eh, pokrytí toho nedostatku likvidity, podle mě, a tady souhlasíme s komisí, že eh, pokrytí excesivních ztrát by rovněž mělo být v té první fázi a pak bychom se měli rozhodnout, kde to zastropíme. Eh, ty říká, že bychom ten strop měli navýšit na nějakých 40%, ale Každopádně je to něco, co už by mělo být v té první fázi. V té druhé fázi, jak to navrhuješ, eh, my souhlasíme s tím, že to zapadá, respektive, že to je vhodné pro všechny ty banky, které jsou pod tou úrovní SSM. To znamená ty nesystémové banky. Ale hovoříme-li o eh, těch bankách, které spadají do těch kritérií SSM, tak pak pravděpodobně budeme potřebovat nějaký systém plného zajištění a pokrytí ztrát a nejen pokrytí těch excesivních ztrát. Pokud je potřeba uhasit nějaký požár na lokální úrovni, tak to udělají místní hasiči, ale pokud je to nějaký obrovský požár e, lesů nebo města, tak musíte využít prostředky i sousedních měst a uhasit to společně. Takže pro velké instituce jsme přesvědčeni, že bychom měli mít systém plného zajištění. Rovněž souhlasíme s tou myšlenkou redukce rizik. Jak víte, my na tomto bodě trváme, ale opět slychám, slyším tady jaksi dvojí rétoriku. Jednak to, co říkají ti, kteří si dělají vážné obavy o křehkost toho systému, která není zatím vyřešena. A tady bych svým německým kolegům řekl, že ono to není tak, že bychom měli nějaký slabý jižní bankovní systém a měli nějaký eh, velice silný systém německý. Já si myslím, že ta nejnebezpečnější finanční instituce, kterou v Evropě momentálně máme, se jmenuje Deutsche Bank a pokud eh, mě má Němčina neklame, tak Deutsche znamená německá. A je to podle mě hodně vážná eh, časovaná bomba, kterou tady máme, na které tu sedíme a rád bych poradil těm všem, kteří jaksi opovrhují bankovními systémy v některých konkrétních lokalitách ve Evropě, abych si nejprve zametli před vlastním Prahem než eh, s tímto přezíravým přístupem budou pokračovat. Problémy máme všude, úplně všude. Takže je zde ta retorika těch, kteří říkají, eh, že musíme ty problémy vyřešit, protože existují, ale pak ta druhá retorika je tady, eh, že máme tuto máme tu redukci rizik použít jako výmluvu pro to, abychom nic neudělali, protože oni ve finále riziko redukovat nechtějí. A opět já jsem na straně těch, kteří říkají, ano, pokud budeme mutualizovat rizika, a to je potřeba, o tom není pochyb, pak rovněž potřebujeme rizika redukovat. A musíme si to uh, uvědomit CRD, BRRD a všechno to ostatní, co jsme dělali, tuto práci neodvedlo. Samozřejmě víme, že uh, v projednávání máme další texty, ale upřímně řečeno, uh, já stále nejsem spokojen s tím, že nějakých 6, 7, 8 let po krizi po začátku krize máme eh, kolem sebe takové časované bomby jako Deutsche Bank nebo některé italské banky. To je skutečně velmi varující. Takže na nás se můžete spolehnout v tom, že chceme eh, zpřesnit ten seznam kondicionalit, ale musí být rovněž jasné, že nechceme politické handlování kolem posouzení toho, zda ty podmínky byly nebo nebyly splněny. A tím pádem proto, a neříkáme to moc často, že by eh, prováděcí akt byl lepší než akt v přenesené pravomoci, protože tam to politikaření hrozí. Podporujeme zpravodajku v tom, že chceme specifikovat eh, konkrétní pokyny v legislativním textu, co se týká příspěvku na základě rizik v aktu přenesené pravomoci, ale musí tam být dodáno několik dalších prvků, zejména Eh, lépe kalibrované eh, formulace ohledně státní expozitury. Ester, eh, zdá se, že tak nějak eliminuješ myšlenku externích příspěvků, protože by byly procyklické. Pro nás toto není dostatečně platný argument, protože to je něco, co můžeme vyřešit jak si vyhlazením těch expost příspěvků tak, aby tam ten kontracyklický aspekt už nebyl. Pak je zde několik věcí, které by mohly posílit ten celkový přístup, například vhodnost toho 0,8% cíle eh, pravidelným způsobem nebo zvážení toho, že bychom eh, Edisu nebo fondu dali bankovní licenci, že bychom sem přidali společnou pojistku eh, do těch ustanovení, jako máme u ESRM, tak abychom zajistili, že budeme mít jedno, jednotnou důvěru. To znamená, že jedno euro v zemi A bude mít stejnou hodnotu na účtu jako jedno euro na účtu v zemi B. Ať už A a B jsou cokoliv. E, tato společná pojistka by mohla být zavedena na základě progresivní mutualizace eh, ochrany vkladu a pak bychom se mohli zabývat konkrétními povinnostmi na měření a monitorování rizik, mohli bychom kontrolovat, zda ty implicitní pobídky dostávají systémové instituce, kontrolovat, zda eh, se řeší problematika too big to fail a opět mám na mysli Deutsche Bank a ještě několik ostatních a zda ehm, se řeší ta korelace celého systému. Co se týká načasování, já si myslím, že už jsem řekl, že by bylo fajn mít trošku času navíc pro pozměňovací návrhy, ale trvám na tom, že ještě než budeme mít termín pro pozměňovací návrhy, bychom si měli sednout s lidmi z komise, kteří dělali tu studii dopadu, jenom abychom měli jasno v tom, že chápeme všechny hlavní prvky této analýzy. Ale opět, pochopila si nás, my chceme být součástí té vítězné koalice. Chceme dosáhnout skutečného pokroku protože jsme přesvědčeni, že je zapotřebí. A opět jsem slyšel, že celá řada dalších lidí pracuje stejným způsobem, takže prosím, buďme v té koalizi a nenechme se vyrušit těmi, kdo to chtějí torpédovat. Děkuji. Děkuji. Marko Zanny. Děkuji. I já chci poděkovat zpravodajce za odvedenou práci a za text, který nám předložila. Trvalo to týdny a měsíce, bylo to obrovské množství schůzek, řežili jsme všechny možné um, přístupy, četli jsme návrh komise a bude potřeba debatovat i nadále, protože klíčový problém celého tohoto tématu, tedy tak, jak to vnímám já, je to, že to, co brání pokroku v eurozóně, je nedostatek politické dohody. Všude kolem jsou různé politické vize, máme různé modely, které jsou podporovány různými politickými silami. A to je zcela evidentní čas od času. například je to evidentní u této zprávy, která je tak důležitá pro dokončení bankovní unie, což je naprosto zásadní pro eurozónu. Do bankovní unie už se investovalo hodně a ta základní myšlenka je, že chceme stabilizovat bankovní systém, učinit jej bezpečnějším. A to musí být ten hlavní princip, ten cíl, na který bychom neustále měli při práci na tomto textu pamatovat. Osobně celkově vzato si myslím, že zde je celá řada problémů. Mé stanovisko jako stínového zpravodaje, stanovisko mé frakce je velice pozitivní. Věříme, že budeme schopni poskytovat konstruktivní kritiku a zaujmout pragmatický přístup, ale nevidím zde žádnou možnost politické dohody, ať v parlamentu nebo v radě, protože toto je téma, které by skutečně mělo vytvářet stabilitu v systému. Ovšem je zde nebezpečí, že se budeme hodně snažit a vyprodukujeme něco, co bude zcela insignifikantní, anebo co bude dokonce podkopávat stabilitu celého systému. Je zde celá řada bodů, kde se neschodneme. Proto bude muset proběhnout tolik práce. Ale co se týká toho návrhu, my budeme e, předkládat protinávrhy, ale myslím si, že váš text je dobrým základem pro další práci. Momentálně však eh, si myslím, že by oslabil už tak slabou strukturu původního návrhu komise. Jsou zde určitá zlepšení. Například eh, redukce toho třífázového procesu na dvoufázový. Potom eh, zde je několik prvků zjednodušení, což je dobře. Chceme zajistit, že budeme mít systém, který bude fungovat i za plné kapacity, ale i tak i to samotné používání terminologie v některých pozměňovacích návrzích znamená riziko, že to celé může být i rozmělněno. Mluvíme o věcech jako liquidity support místo funding, prostě podpora likvidity místo financování. Mluvíme o pokrytí ztrát místo pokrytí excesivních ztrát. Už vůbec nemluvíme o tom plně mutualizovaném přístupu, takže to jsou všechno problémy v těch lingvistických změnách, které mohou ten návrh rozmělnit. Eh, co se týká specifických témat eh, nad rámec té celkové struktury, která je příliš komplikovaná, než aby byla efektivní, musím říct, že si myslím, že zde je velký problém jak se toto bude rozčlenovat na ty jednotlivé podfondy a zejména to rozdělení mezi evropskými fondy a národními fondy. Je to až příliš komplexní, než aby to bylo důvěryhodné, jak říkám. Když si čteme ten návrh, tak tam se mluví o té společné kapacitě. O té mutualizované kapacitě. To by bylo nějakých 0,2 veškerých vkladů, které mají být pokryty v rámci toho systému. A to se zdá být jaksi nedostačujícím, máme-li hovořit o nástroji, který by měl být užitečný a měl by reagovat na systémové krize. Já si myslím, že to číslo by se klidně dalo navýšit, že by to třeba mohlo být 0,8 všech vkladů, ta společná kapacita. Proč? Protože zde chybí něco zásadního, aby tento návrh byl důvěryhodný, a to je nějaká veřejná pojistka. My jsme před několika měsíci na toto téma diskutovali, mluvili jsme se zástupcem FDIC ve Spojených státech. On nám říkal, že je přesvědčen, že je naprosto zásadní, aby tato veřejná pojistka existovala, aby byla důvěryhodná ta myšlenka, že když dojde k systémové krizi, tak tento nástroj bude použitelný a bude funkční. A tedy, ať už budou okolnosti jakékoliv, že vklady občanů budou zabezpečeny, bez rizika. Bankovní krize ve Spojených státech v roce 2008 stála stovky miliard dolarů. A to šlo z kapes Američanů. A celá ta myšlenka, že můžeme reagovat na krizi bez, nějakého veřejné, bez nějaké veřejné pojistky, to je šílenství. Není to vůbec důvěryhodné. My máme jednu takovou instituci v eurozóně, Evropskou centrální banku. A podle mě by tato instituce měla fungovat jako ta veřejná pojistka. Měl by to být ten půjčovatel poslední záchrany, ten věřitel poslední záchrany. Jedině tak bude tento nástroj důvěryhodný. Je to jediný způsob, jak můžeme zajistit účty, běžné účty našich občanů. Mohla by to být ta přesvědčivá reakce eh, pro stabilizaci bankovního systému v eurozóně mělo by být možné dokončit bankovní unii vážně. Bez takovéhoto přístupu, bez nástroje tohoto druhu, a ECB je jediná instituce, která to může pro nás udělat, která může celé věci poskytnout kredibilitu a říct, že ta čísla, která vidíte na obrazovce u svého účtu, to je zaručeno tou jedinou institucí, která může tisknout bankovky. Eh, tedy eurobankovky. Jedině tak může ten nástroj fungovat. Je to velká otázka. Je to velký otazník, jak zajistíme, že v případě systémové krize budou ty systémy, ty bankovní systémy schopné respektovat své závazky na platby. To je ten velký otazník, který zde mám. Takže to jsou ty nejdůležitější body, které jsem chtěl zmínit. Jakožto frakce se těšíme na další práci na vylepšení tohoto návrhu. Je to skutečně ve fázi zárodku a já si nemyslím, že ten návrh tak, jak je teď, zaručuje stabilitu. Je potřeba ten systém učinit stabilnějším, to je to, co potřebujeme. ENF nevidím, říká pan předseda, takže začneme catch the eye. Burkhard Balc jako první. Děkuji srdečně, pane předsedo. Já budu skutečně velmi stručný. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodajce Ester Delange za skvěle odvedenou práci. Eh, rada zatím eh, s jednáním nezačala nějakým výraznějším způsobem a paní zpravodajka tak svým návrhem jaksi předběhla trošku situaci. Je to podle mě návrh, který představuje dobrý základ pro další diskusy. A je to vlastně takový, takové východisko celé diskuze obecně. Myslím si, že Esther de Lange e, využila svůj čas smysluplně a e, rozvedla ty citlivé body, u kterých potřebujeme co nejefektivnější řešení ve finále. Jde jednak o uznání funkčnosti národních eh, systémů záruky vkladů. Ty musíme mít možnost dále užívat. Pak je to nutnost eh, nějakého omezení toho morálního hazardu. Eh, pakliže toto má být přeneseno na evropskou úroveň, tak je potřeba snížit rizika. Není možné zatížit se riziky na úrovni EU a poté také potřebujeme lépe pochopit účinky dalších kroků směrem za harmonizací v EU. Samozřejmě eh, budeme muset diskutovat ještě pozměňovací návrhy, ty nebo ony, ale obecně to si musíme říci, že toto jsou všechno vysoce politické body a Měli bychom mít dost času na následné debaty. Eh, co se týká eh, dalších otevřených bodů vybavení EDISu, eh, efektivnosti analýzy komise a tak dále, tyto otázky zatím podle mě nejsou zodpověděny. Ta analýza není vůbec podobná studii dopadu a některé otázky nechává otevřené. Například e, otázky dopadu na rovné podmínky, vnitřní trh anebo stanovování cen, což už jsou oblasti, kde existují určitá rizika, kde máme rozdíly mezi národními systémy. E, myslím si, že komise zde promarnila příležitost e, ten svůj zastaralý návrh o Edisu postavit na solidní nohy. Paní zpravodajka ve svém návrhu správně stanovuje novou cestu, kde zde máme, kde zde máme možnost zajištění a pojištění, což je ovšem podmíněno určitými, určitými podmínkami. My jako EPP podporujeme zpravodajku v jejím postupu a v jejím nasazení. Je potřeba mít efektivní a politická řešení. Je potřeba, aby byla také vyvážená. Děkuji. Děkuji. Pervánč Perez. Ehm, hmm, děkuji zpravodajce, která konečně předložila návrh. Je to velmi důležité, aby Evropský parlament mohl být subjektem v této věci a předložil návrh. Aby tedy byl aktivní Evropský parlament v této věci a měl stanovisko na základě něhož eh, se zahájí diskuse. Eh, snad eh, přesto lituji toho, že návrh, který jsme tak očekávali, byl rozeslán také novinářům, kteří jej dostali ještě předtím, než je jim k dispozici poslanci, což je trošku problematické pro naše fungování, ale to není důležité důležitý je přístup z prodajky, který nám nabízí a je to přístup od spodu nahoru, přičemž představa v bankovní unii byl přístup top-down. Vysvětlím. Když jsme vytvářeli mechanismus bankovní unie, tak to byl globální pohled, téměř systémový toho, jak by měl vypadat tři pilíře bankovní unie. Viděli jsme, že ten třetí pilíř pojištění vkladů vyvolával obavy v řadě zemí. A teď máme dojem, že jsme vlastně vycházeli v řadě zemí z těchto obav, abychom našli řešení. A myslím, že ne, při této cestě hrozí, že ty samotné cíle bankovní unie budou odloženy. Máme systém, který snad vlastně umožní se vyhnout nebezpečí, ale eh, mine se s cílem obnovit důvěru občanů v jistotu systému, který vzniká, který se nutně opírá o skutečnou evropskou solidaritu. Nebudu zabíjat do podrobností, eh, jak zajistíme tu podmíněnost nebo ne. Budeme mít možnost eh, to udělat skrze pod, pod, změňovací návrhy a jsem ráda, že, byl, že byl prodloužen termín pro pozměňovací návrhy. Doplním dvě věci. Mám obavu z toho, že třetí fáze úplného provázání zajištění vlastně závisí na celkové představě toho mechanismu, včetně spuštění vlastně odpočtu pro mechanismus. A je mi líto, že v této diskusi ty prvky diskuse, které se týkají eh, backstopu, v radě nepostupují dostatečně významně. A jako parlament bychom se tím měli zabývat eh, velmi pečlivě, ale jsem ráda, že jsme se pustili do samého jádra této důležité věci. Děkuji mnohokrát paní Beres a nyní Peter Simon, místo předseda. Děkuji, pane předsedo. Eh, když jsme zahájili diskusi o Edisu, říkal jsem na prvním kolečku našich diskusí, že musí být naším společným cílem, že budeme mít více stability ve všech státech. A to znamená, že nikomu a nijak nepomohlo, když se obecně zvyšuje stabilita, ale v jednotlivých státech stabilita padá. Eh, tento pokusný návrh paní Delaně eh, přináší určité rozdělení. A to tak, že umožňuje stabilní jednotlivé národní systémy záruky vkladu na národní úrovni zachovat i do budoucna a zároveň chce i evropskou solidaritu. A na tom se tady v parlamentu shodneme, naše frakce a ostatní frakce, které rozpoznávají, že potřebujeme více Evropy a více bezpečnosti na evropské úrovni. Ale potom, když se podíváme do těch formulací, tak už se musíme ptát podrobněji. A tady mám několik podnětů pro další diskusy. A několik otázek. E, pokud v tom systému, který paní Delage navrhuje, dojdeme k závěru, že v nějaké zemi máme problémy, že tedy budou muset být aktivovány evropské peníze. Jinými slovy, že, to nebu, že nebudou stačit peníze z národního hrníčku, ale budou, budeme muset e, použít ty peníze z toho evropského hrníčku, tak se musíme ptát, jak ten evropský hrníček co nejvíce e, nejrychleji doplníme, protože potřebujeme stabilitu a zítra může přijít další krize. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, že ten evropský hrníček by mohl mít e, status e, privilegovaného, privilegovaného dlužníka aby co nejrychleji byly k dispozici další peníze. Druhá otázka. Eh, ta se týká těch hrníčků na evropské úrovni a týká se těch eh, národních europejzovaných fondů. Co s nimi v zemích, kde, jsou, eh, kde, kde je několik národních záručních systémů? To znamená, Budou tyto země mít pak více těch evropských pilířů nebo stále jenom jeden? Protože pro obojí máme argumenty, o tom je potřeba diskutovat. Třetí otázka, třetí poznámka se týká otázky, na co ty peníze můžeme použít. A já děkuji Ester Delaně za to, že už sama zmínila, že, ty, že ta alternativní opatření by i nadále měla být dostupná. Ale my musíme jak si řešit eh, otázku alternativních opatření i mimo ty systémy, které navrhuje paní Delange. I taková opatření musí být možná. Už tu zaznělo, že je potřeba přemýšlet o tom, eh, zda, by, zda bude možné, že ty prostředky na zajištění vkladu budou použity i na to, že třeba když selže nějaká banka, bude potřeba přesunout konta zákazníků z té banky na jinou banku. E, za to bude muset někdo zaplatit. Ten e, klient, ten zákazník musí být chráněn. Jeho vklady zkrátka přejdou beze ztráty jinam. E, používat ty systémy zajištění vkladu na toto by bylo podle mě rozumné. Zejména by to přispělo k lepší ochraně zákazníkům než je jenom nějak očkodňovat. Pak je otázka, jak budeme postupovat na dalších zasedáních. Já jsem vděčný za to prodloužení lhuty pro pozměňovací návrhy. Ehm, jsem také velice rád za tu diskusi paní zpravodajky obecně chci říct, že si myslím, že jsme na dobré cestě. Děkuji. Děkuji. Teď má slova pan Toirer. Děkuji první řadě chci říct, že paní zpravodajka mě svou zprávou velice pozitivně překvapila, protože ta zpráva obsahuje celou řadu nových aspektů do diskuze. To je, myslím, dosti obtížné téma, které zde v parlamentu může najít nové impulzy. Já jsem se přihlásil o slovo, protože Filip Lambert, kolega, který už bohužel odešel, eh, před chvílí poměrně explicitně hovořil o otázce eh, německých kolegů, otázku Deutsche Bank. Já si myslím, že v minulosti jsme tato témata řešili dobře, témata Evropské unie a eurozóny. My jsme to řešili vždy evropskou perspektivou a ne národní perspektivou. Takže, a vy jste tady, pane kolego, výborně. Takže to musí být v popředí našich diskusí. Ve skutečnosti jsou rizika ve všech státech a je potřeba je pojmenovávat a řešit. Ale ta rizika zkrátka jsou. Konec konců taková je, takový je duch evropských smluv. Má být evropská úroveň tou úrovní, kde se tyto národní problémy budou řešit? Takže to je ta otázka. A pak je zde otázka o správných nástrojích, které v rámci evropské úrovně máme. Máme princip subsidiarity, ten je také zakotven ve smlouvách. Máme tady také tu jednotnost o jednání a ručení, takže opět i to je něco, co se má nebo možná nemá řešit na evropské úrovni, ale je to všechno v duchu evropských smluv. Měli bychom proto teď přeskoumat, jaká opatření jsou tou nejlepší reakcí na ta rizika, která máme, chceme-li je řešit. A tady bych rád nastínil, že návrhy Esther de Lange v tom balíčku jdou podle mě správným směrem. Stanovují se zde jasná kritéria, řeší se zde konkrétní problémy. Jsou to věci, na které musíme eh, dbát. Odborníci konec konců už léta říkají, že nedostatek podložení státních dluhopisů vlastním kapitálem vedou k eh, investičním problémům. Ehm, z toho vznikají nová rizika, zejména v současné době nízkých, velice nízkých úrokových sazeb. A to jsou velice důležité věci. Je otázka, zda se nám vlastně vůbec má podařit toto všechno združit do jednoho balíčku, protože pokud se nám to podaří, budeme mít úplně nový základ pro další diskuse. A to je to, o čem musíme mluvit. A vracím se tím k tomu, že nahlížíme věci prismatem evropským a nikoli národním. A poslední věc, kterou si chci zmínit, je také otázka proporcionality. Ta také hraje svou roli. Jinými slovy, ta opatření musí být přiměřená. Eh, musíme eh, zohledňovat už existující struktury, které máme k dispozici a eh, ten návrh konec konců také říká, že stávající fungující národní systémy rozhodně nemají být rušeny nebo nějak ničeny. To by byla přesně cesta špatným směrem. A naopak v těch oblastech, kde ty zajišťovací systémy nebo pojišťovací systémy nemáme, řešíme to, jak je co nejdříve zavést, abychom zajistili, pojistili vklady všech vkladatelů v celé Evropské unii, aby byly do budoucna pojištěné. Děkuji. Děkuji vám, pane Toirere. Se nikdo nehlásí další, pokud dobře vidím, a tím pádem vracím slovo paní Delaně. Děkuji vám. Děkuji všem kolegům kteří, myslím, velice dobře vypíchli, co je na této složce nejcitlivější. Vážím si té otevřené upřímné debaty, která tady proběhla. Zejména děkuji za ty poznámky, které už byly velice technické a šly k věci, k obsahu té zprávy. Doufejme, že na základě toho se pak posuneme dál. Myslím si, že ty technické otázky, jako ten přenos účetních knih, eh, což má být v rukou SRB za spolupráce s národními systémy, eh, je něco zajímavého. Já nevím, jak by to mohlo probíhat jinak. To je skutečně zajímavá myšlenka, o které se můžeme bavit. Takže to jsou ty dodatky k té zprávě, které jí přidávají tolik hodnoty. Takže za to vám děkuji. Možná ještě pár slov eh, k našim přátelům z médií, kteří odvedli svou práci skvěle a už měli velice pokročilé verze té zprávy. Nicméně úplně se mi nelíbí to ukazování prstem od socialistického koordinátora, respektive ukazování prstem na spravodajku. Podívám-li se na ty uniklé verže a my všichni, všichni víme, že tento parlament teče jako cedník, abych tak řekla. Tak když se podívám na ty uniklé verze, tak z toho jasně vidíme, že ty uniklé verze byly verze alespoň 10 dní staré. Tedy z doby 10 dní předtím, než jsem předložila závěrečnou zprávu. Například ti z vás, kteří se zajímaví o Národní expozitoru, tak vidíte, že to znění eh, v té nejnovější verzi je poněkud drsnější, možná vás to některé překvapí než to znění, které mám v tom, v, te, v tom finálním návrhu zprávy. A vzhledem k tomu, že jsem svou definitivní zprávu zveřejnila e, eh, onehda, eh, tedy te, te, kdy jsem ji zveřejnila, tak od nás ta stará zpráva neunikla. Nechci zjišťovat, odkud unikla, ale ráda bych eh, upozornila e, socialistické kolegy, že to ukazování prstem musí být zkrátka na někoho jiného. A teď tedy k obsahu té zprávy. Já jsem připravená zaměřit se na to, jaký názor má komise na svou vlastní analýzu. E, velká část debaty se na toto soustředila, takže my si najdeme nějaký způsob, jak, to, jak se nad tím sejít, ale je jasné, na straně 4 v té zprávě komise, tam se zmiňuje, že povinné zajišťování je e, výkonnější než e, povinné půjčování a je to vlastně velice, má to velice blízko k těm mutualizovaným fondům. To nejsou má slova, co se týká palebné síly této struktury. To jsou slovo od slova slova z toho dodatečného hodnocení komise. A to je, myslím, velice důležité, protože, eh, milí kolegové, mou ambicí nikdy nebylo učinit z tohoto nástroj nebo učinit z tohoto děla nějakou pistolku. Ta palebná síla by měla zůstat stejná ale buďme upřímní, není to žádná bazuka, která nám vyřeší všechny problémy, které se stabilitou a důvěryhodností máme eh, v, aktuálně v bankovním sektoru v Evropě. Ale bankovní unii zkrátka potřebujeme dotáhnout do konce. Na, na tom se shodneme, ale musíme si vyjasnit tu proporci celé věci. No a to, co říkal Filip Lambert, eh, když řekl, no a co s těmi eh, velkými bankami, které jsou systémově podstatnější a jak významná je ta druhá fáze pro tyto banky. Buďme upřímní, buďme realističtí. Tyto velmi velké banky nepůjdou do insolvence, ty se budou rovnou rozpouštět. Takže to jsou věci, o kterých musíme diskutovat. Načasování, eh, schůzek stínových zpravodajů a termíny pro pozměňovací návrhy. Jsem ráda, že se toto vyřešilo, já jsem v tom byla velice flexibilní. Co se týká ambicioznosti tohoto systému, ta, ty ambice nejsou nižší než ambice systému Evropské komise. My jsme diskutovali o té palebné síle. To není to, že bychom e, rozpůlili návrh komise. Já jsem na těch 0,8% nešáhla. Těch 0,84% národních za, e, zajišťovacích systémů a e, toho Evropského fondu, to ve finále je to samé. Ono je to úzce propojeno a spolupracuje to v rámci jednoho jediného evropského systému. A nebo říkáte, pane Papadimulisi, tím, že neustále mluvíte o těch 0,4%, že těch 0,4% našich národní, ve vašich národních fondech bude problém? No pak, pak ano, potom se ta palebná síla snížila na polovinu, ale tak jsem to nepředpokládala. Já jsem na těch 0,8% nešahala a nijak jsem ten systém neoklešťovala. Na druhou stranu, co jsem dělala, je, snažila jsem se najít nějaký způsob, jak um, uspořádat odpovědnost jak na národní, tak na evropské úrovni. To je jediný způsob, jakým ten systém může fungovat. Někteří tomu říkají moral hazard, jiným se ten název nelíbí, ale každopádně bude potřeba zajistit, že ten systém bude založen na evropské solidaritě a odpovědnosti, ale i na odpovědnosti národní. A tím bych také zareagovala na kolegy eh, od socialistů, kteří ukazují prstem na národní úroveň. 100% toho problému eh, i v tomto systému bude vyřešeno. Takže o tom se musíme bavit. Jakým způsobem ty odpovědnosti na národní a evropské úrovni uspořádáme v rámci toho jednoho evropského systému, který bude mít stejnou palebnou sílu, jako návrh komise. Eh, Silví, ten insolvenční rámec, to je velice ošemetné. Je to v rukou ministrů financí a to už je dost složité aniž by to bylo také v rukou ministrů pro spravedlnost a ministrů vnitra. V tom souhlasím. Na druhou stranu všichni odborníci, se kterými mluvíme, poukazují na to, že insolvence je klíčová pro řešení tohoto sporu. Proto to zmiňujeme. Nesnažíme se vypracovat seznam kondicionality jako výjimku, proč se nikam neposunout. Snažili jsme se vypracovat seznam kondicionalit, který bude co nejrelevantnější pro problematiku EDIS a myslím si, že sem insolvence také patří. Eh, Krás samého návrhu je, že co se týká, v obla- eh, co se týká oblasti redukce rizik, Silví se ptá, zda je to paralelní, nebo zda to je skutečně taková tvrdá hranice pro ten systém. Ehm, krása tohoto přístupu je, že budeme mít eh, tu plnou likvidní podporu která nám dá čas se zorganizovat a myslím si, že to nám pomůže co do načasování. Pak jste zazněla otázka, myslím, že to bylo taky od pana Simona, zda budeme mít víc národních systémů eh, pro vklady, tak, ale on už odešel, tak to vezmeme bilaterálně. Myslím si, že je důležité se podívat na flowbacks eh, insolvenčních procedur a to je to pak, co musíme, co musíme diskutovat. No, zkrátka, kolegové, těším se na další a další a další diskuse na toto téma. A děkuji vám všem. E, samozřejmě toto není konec. Byť mě to trvalo hodně dlouho, jsme teprve na začátku celého procesu. E, děkuji vám, paní Delange. Souhlasím s vámi, je to pouze začátek. A nepožádal jste komisi, zda chtějí vystoupit nebo ne? No, podle sekretariátu se eh, dohodlo, že komisi zatím slovo dávat nebudeme, leda, že by měli skutečně velký zájem na tom vystoupit. Tak děkuji za pochopení. Takže děkuji. Než vám řeknu termíny, rád bych eh, se vrátil tomu, co říkal předseda předtím o termínech pro bankovní unii, můžeme potvrdit, že termín pro pozměňovací návrhy bankovní unie, prosím, je 16. prosince. E, projednávání pozměňovacích návrhů bude 12. ledna, hlasování ve výboru 25. ledna a hlasování v plénu bude na druhé plenárce v březnu. Co se týká termínu pro EDIS, Termín pro pozměňovací návrh je rovněž 16. prosince, projednávání pozměňovacích návrhů 25. ledna, hlasování ve výboru se teprve stanovuje. No a v neposlední řadě bych rád oznámil, že za půl hodiny proběhne otevřená schůze koordinátorů eh, s předsedou EBA André Andrew, Andrew Proběhne to tady v té místnosti za půl hodiny ve 12.15. Takže teď přerušuji schůzi na zhruba půl hodiny. Děkuji za pozornost.